Freue mich, dass wir heute jsem velice rád, že dnes eh, můžeme zorganizovat toto slyšení ohledně zahraničních úvah a směřování v souvislosti s jeho východní Azií a ASEANem. Mám tu čest eh, zde uvítat mezi námi zásobce generálního sekretariátu ASEANu pana Lina. srdečně ho vítáme stejně jako ostatní vystupující na tomto slyšení. Toto slyšení bude přenášeno na internetu, tak aby naši kolegové také ve svých kancelářích mohli bedlivě sledovat průběh tohoto slyšení. Jsem rád, že máme toto slyšení protože máme tím pádem příležitost rozšířit naše poznatky. Neboť připravujeme zprávu ohledně budoucnosti vztahu EU-ASEAN. Kolega Butikofr převzal díky bohu nebo žel bohu spravodajství. Eh, Já protestuji, že žel bohu. S velkým nadšením jsem převzal tuto zprávu. Protest je akceptován. Myslím si, že je to důležitá příležitost, protože budeme muset přijímat rozhodující rozhodnutí. Evropská unie připravuje dohodu o spolupráci a partnerství se sedmi zeměmi ASEANu. Proto je zde velký zájem, který jde napříč tímto regionem. Také si uvědomujeme, že tyto vztahy eh, k zemím jihovýchodní Asie a ASEANu nejsou důležité pouze z těchto politických důvodů, ale je jasné, že tato dohoda o spolupráci a partnerství přesahuje čistou ekonomickou spolupráci a nabývá globálních dimenzí, regionálních dimenzí a samozřejmě je to důležité také z hlediska zahraničně bezpečnostních hledisek. Nejedná se pouze o ekonomické vztahy. Když sledujeme změny v současném světě, tak si uvědomujeme, že právě v těchto regionech dochází k různým posunům moci. A některé země si s tím také pohrávají. A proto je podle mého názoru velice důležité, abychom hlouběji vybudovali tyto vztahy, které již existují další dobu, abychom propojili vzájemné zájmy a aby tyto vztahy byly nosné v budoucnosti. Proto jsem velice rád, že nám toto slyšení dává tuto možnost přistoupit k těmto různým otázkám z různých hledisek. Jsem také rád, že zde máme další kolegy pana Varneka a další, kteří se budou účastnit tohoto slyšení a zaujmou v tomto dialogu svoje stanoviska, která pomohou našemu výboru a také zpravodaji, tak abychom z toho opravdu vyvodili ty nejlepší zkušenosti. Pan Lin nás bude nejdříve informovat o situaci a procesu združování ASEANu a přípravy dohody. Bude hovořit také o možnostech politických vztahů mezi EU a ASEANem. Další řečníci se pak zaměří na některé konkrétní aspekty těchto vztahů EU-ASEAN a budeme se snažit tedy podpořit tyto věci z těchto možných různých letisek. Budeme mít také akademický přístup, který tady stělesní někteří řečníci z hlediska tohoto procesu zbližování EU-ASEAN. a e Nejdříve bych ovšem předal slovo panu doktorovi Nian Linovi, který je tím pravým mistrem těchto vztahů. Děkuji. Dámy a pánové, vaše excelence, zástupče generálního sekretariátu ASEANu, já jsem předseda delegace pro vztahy s ASEANem a musím říct si, že jsem velice rád, že jsem byl přizván AFETem k tomuto slyšení. V rámci naší delegace pěstujeme vztahy k deseti členským eh, zemím ASEANu od doby přímých voleb do Evropského parlamentu. Tyto vztahy jsou velmi dobré a dále se rozvíjejí a jsem velice rád, že AFET se více zaměřuje na region ASEANu. To je pozitivní signál pro všechny zúčastněné státy, ale také pro nás Evropany. Až do posud to vypadalo tak, že Čína byl tím velkým hráčem a nikoli těch deset členských států ASEANu, které stělesňují ekonomický potenciál a také demokratický vývoj, který mají za sebou nebo před sebou, mají náročné cíle mají agendu ASEAN 2015, která nebude možná moci být realizována do roku 2015, možná až do roku 2018. Přesto je to velice náročný integrační proces, který zde probíhá. Já jsem velice rád, že je tady také eh, Robert Geppers, místo předseda této delegace pro ASEAN. Je to opravdu vynikající okamžik pro to, abychom zintenzivněli tyto vztahy. ASEAN je pro Evropu stále významnějším partnerem z hlediska strategie a ekonomiky. Integrační proces je velmi působivý a výrazný region vypracoval svoje cíle v rámci programu integrace do roku 2015. Tento program je ve prospěch eh, těchto členských států, ale také Evropské unie. Je velice dobře, že zástupce generálního tajemníka ASEANu z Jakarty je mezi námi. Politický vývoj posledních měsících je významný. Chtěl bych připomenout eh, mírový proces Mintanao z hlediska stabilizace Tajska. Byly nastoleny diplomatické vztahy mezi Kambodžou a Tajskem. Eh, konstatujeme přechod eh, k demokratickému procesu v Barmě, to je pozitivní. Také v oblasti lidských práv existují rozpoznatelné pozitivní výsledky. Rada pro lidské eh, práva zasedá v Jakartě a také naznačuje dobrý směr. Někteří pozorovatelé také v Evropském parlamentu, například podvýbor pro lidská práva, to je podvýbor AFETu, tak tento podvýbor tvrdil, že tento pokrok není ještě postačující, není dostatečně rychlý, ale nesmíme zapomenout na jeho význam pro partnery ASEANu je zde princip nevměšování do vnitřní záležitosti. To je stále aktuální princip, jakož i konsensuální rozhodovací procesy. Přesto si myslím, že můžeme zaznamenat významný pokrok v mnoha oblastech spolupráce. A v tomto světle bychom se měli dívat také nové, na nové nástroje lidských práv, které jsou dynamickým procesem. Pan Brok již poukázal na to, že nedávno jsme měli příležitost v INTA konstatovat pokrok z hlediska vyjednávání s Malajzí, Singapurem, eh, Vietnamem a Tajskem z hlediska volného obchodu. A tady jsme zaznamenali první pokrok z hlediska Filipín a také Parmy. Musím říct si zcela otevřeně, že se mi nelíbilo, že komisi, komise v tomto smyslu prohlásila, že jí chybí lidské zdroje na pokrok v této oblasti. Pokud tady jsou oblasti, kde musíme jednat rychle, pak je to právě dohoda o partnerství, spolupráci a FTA, to znamená dohoda o volném obchodu. Takže tady musíme ještě zatlačit. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby krátkodobě jsme měli zónu volného obchodu s celým regionem ASEAN, ale zatím jsou zde ještě relativně velké ekonomické rozdíly. Zpráva pana Butikofra je tedy vypracována ve velice vhodný okamžik. Je na čase, abychom přemýšleli nad tím, jakým způsobem se bude tento strategický region vyvíjet. Ještě bych se chtěl zmínit o dvou bodech, které bych chtěl připojit k otázkám spolupráce mezi Evropským parlamentem a parlamenty států ASEANu. Evropský parlament v posledních letech zorganizoval generální schromáždění z parlamenty Jižní Ameriky, Středomoří a také Střední a Východní Evropy. Také zde bylo schromáždění AKT, které eh, zasedalo v Bruselu. Bohužel, co se týče ASEANu, tak eh, tady máme velmi málo institucionalizovaný nástroj. Je to ASEM. Tento nástroj tady existuje. Pak máme také AZEP, to je orgán, který má parlamentní dimenzi. Takže v budoucnosti bychom měli zintenzívnit eh, tyto spolupráce. Teď zkoumáme, zda AZEP, to znamená parlamentní partnerství Asie Evropa, by se nemělo stělesnit jak do jakéhosi setkání eh, v květnu 2014. Ale to je právě okamžik, kdy v květnu budeme mít tedy volby do Evropského parlamentu. ASEM a e AZEP jsou velmi důležité právě pro vztahy k ASEANu. A také parlamentní schromáždění ASEANu by mělo být posíleno z hlediska spolupráce s námi. Oba tyto procesy jsou komplementární a mohly by se vzájemně posilovat. ASEAN je integračním motorem, který překračuje zdaleka hranice ASEANu. Proto by bylo vhodné, a myslitelné, a tady je podpora AFETu, která je požadována, kdyby ten první krok s ASEANem mohl být zrealizován z hlediska výraznější institucionalizace vztahu EU-ASEAN. Proto by bylo vhodné myslet na to, že bychom zorganizovali schromáždění EU-ASEAN podle modelu jiných parlamentních schromáždění ohledně jiných regionů. Byl bych rád, kdyby vedle těch ekonomických a politických a lidskoprávních otázek se tyto regiony zaměřily také na parlamentní spolupráci v budoucnosti, která by měla být posílena. Možná, že pan Bytikofr by to mohl zapracovat do své zprávy. Děkuji a přeji vám úspěšné slyšení. Ano, a nyní tedy bude mít vystoupení zástupce generálního tajemníka ASEANu pan Lin. Uh, honorable... Děkuji, e, vážený pane Elmare Broku, e, předsedo zahraničního výboru Evropského parlamentu, e, vážený pane Lange, vedoucí delegace Evropského parlamentu pro jeho východní Asii, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Nejprve bych rád eh, od eh, generálního tajemníka ASEANu, jeho excelence Li Yongmena, předal co nejsrdečnější pozdravy. Bohužel se nemohl zúčastnit, měl již eh, dříve domluvený program pan generální tajemník Min všem vzkazuje, cituji, ASEAN klade velký význam Eh, vztahům, dlouhodobým vztahům s Evropským eh, parlamentem, s Evropskou unií. a do roku 2015 eh, chce dále rozvíjet společenství ASEAN a obě uskupení jsou oddána stejným hodnotám. Dovolte, abych vám nejprve podala aktuální informaci o hlavních událostech. Do roku 2015 již zbývá eh, málo času a eh, my se snažíme integrovat eh, co nejrychleji naše společenství vzhledem k tomuto datu. Hodně našeho úsilí se soustředí na implementaci regionálních závazků napříč všemi pilíři které jsme si stanovili v oblasti politiky, bezpečnosti, hospodářství a sociální oblasti jsme dosáhli značných úspěchů. V té politické oblasti se zvýšil statut eh, ASEAN a také e, je to aktualizace smlouva TAC z roku 1976, která je klíčovým dokumentem pro vztahy e, regionálních vlád a e, klíčovým textem spolupráce s více jak dalšími 20 státy, které se stávají vysokými smluvními stranami našeho, naší umluvy. To vše dokazuje, že e, i Evropská unie je výrazně nakloněna užší spolupráci s ASEANem. Jsme odáni myšlence e, jaderného odzbrojení a e, vytvoření zóny bez jaderných zbraní a bez zbraní hromadného ničení. Jde tedy o dokument, který má eh, název Shanfes, který byl v jeho východní Azii již podepsán a eh, ASEAN pokračuje ve svém eh, úsilí pokračovat v dialogu s dalšími zeměmi, aby i další státy podepsali příslušný protokol a uznali existenci této smlouvy. E, pak je tady přijetí prohlášení o lidských právech na minulém samitu ASEAN, což je významný milník e, protože nám skutečně jde o důslednější ochranu lidských práv, o plnou implementaci e, této listiny, což je jedna z vysokých priorit našich vlád a také Vysokého výboru pro lidská práva až sa. Eh, došlo k jednání ministrů eh, obrany a další eh, jednání na vysoké úrovni pokračují velmi dobře a začlenují se do nich již konkrétní praktické kroky, především v oblasti humanitární pomoci. Klíčovým hráčem je právě ASEAN i při řešení různých sporů a prosazování mírové spolupráce. Také se snažíme pro, podporovat brzké uzavření eh, kodexu, eh, etického kodexu eh, pro jeho východní čínské moře. Takže dialog a spolupráce s našimi regionálními partnery, s mezinárodními organizacemi a s dalšími externími eh, spoluhráči. To vše se neustále rozvíjí. ASEAN je jeden z nejúspěšnějších regionálních, eh, eh, jedna z nejúspěšnějších regionálních institucí, která výrazně eh, prosazuje a podporuje mír, stabilitu a pokojný rozvoj. Víc jak 70 zemí a organizací ASEAN již rozhodlo jmenovat své velvyslance. Je tady 27 akčních výborů ASEAN v různých státech, které byly ustaveny a tím ještě více posilují naše snahy hledat další partnery pro spolupráci. Ekonomický pilíř e, je vlastně něčím, e, kde jsme již vyplnili zhruba 80 stanovených úkolů. Došlo e, k výraznému pokroku napříč různými odvětvími, klíčovými prioritami se staly opatření, eh, jako jsou eh, rušení netarifních eh, překážek, harmonizace norem, harmonizace práva a nařízení a velmi silné a stabilní regulační prostředí v jednotlivých členských státech. A my jsme přesvědčeni, že do roku 2015 se ekonomické společnosti ASEAN stane skutečností. Ekonomická spolupráce v ekonomické partnerství, e, tam vlastně se také dá hovořit o dalších pokračujících rozhovorech. Máme šest hlavních partnerů v okolních státech od Austrálie až do e, Číny a e, jejich zájem o spolupráci s námi ještě zvyšuje povědomí o ASEAN podstatě se jedná o trh, který eh, bude představovat 3 miliardy eh, obyvatel a nějakých 70 eh, trilionů dolarů. Takže skutečně můžeme hovořit o klíčových, klíčovém rozvoji ekonomického pilíře ASEAN a e, dochází k oživení ekonomiky a ASEAN e, chce udržet svůj růst mezi 5,3 a 6 procenty na konci letošního roku což představuje výrazný, výrazný posun ku předu. Azijské ekonomiky se stávají čím dál tím více kompetitivními a to nepochybně bude pokračovat i e, na dále vzhledem k zvyšující se poptavce. E, ta, nicméně i export je stále důležitým prvkem obchodu 3,6 je růst v letošním roce, 2,5 v roce 2012. Některé azijské ekonomiky eh, budou cítit eh, dopad eh, tohoto vývoje exportu. Vytvářejí se globální finanční systémy a samozřejmě, že situace globálního charakteru v té finanční oblasti má své dopady i na naši oblast a samozřejmě ovlivňuje jak finanční eh, sektor, tak další sektory. Nicméně dá se hovořit o tom, že v tuto chvíli se ještě azijské finanční trhy docela drží, ale přetrvává tady určitá nejistota vzhledem k tomu k těm tendencím, které očekáváme. Jsou tady další výzvy, poměrně nízká vnější poptávka, zvyšující se ceny energetiky, globální rovnováha. V roce, rok 2013 nicméně zůstává poměrně pozitivním. Je tady celková globální nejistota, ta samozřejmě e, růst e, zpomalí, ale hospodářská činnost v regionu zůstane poměrně robustní a půjde ruku v ruce i s různými stimuly v té monetární e, oblasti a s přími opatřeními, například růst privátních investicí nepochybně zvýší, zlepší situaci na trhu před, ve srovnání se situací před deseti lety se dá hovořit o tom, že je situace výrazně pozitivnější a e, od e, doby finanční krize se růst neustále zvyšuje, bankovní sektor e, se Eh, uzdravuje a jsme mnohem pevnější, než jsme před těmi deseti lety byli. I v sociální oblasti a v oblasti eh, eh, komunitárního, sou, komunitního soužití došlo k výrazným pozitivním trendům bojuje se úspěšněji proti některým výrazným hrozbám, jako je AIDS či malárie a musím říct, že eh, i pomoc nejchudším v různých eh, případech živelných katastrof eh, je na mnohem vyšší úrovni. ASEAN se dal cestou dlouhodobé strategie a dostává se i na propojení lidí s lidmi soustředujeme se v zásadě e, na tři hlavní e, e, úkoly. To znamená propojení, propojení institucí, propojení mezi lidmi a chceme také e, zvýšit a zlepšit činnost e, dialogu s dalšími, e, jako, dalšími společenstvími, včetně Evropské unie. Dále se snažíme eh, soustředit se na programy vytváření efektivních institucí, na spolupráci s Kambodží, s Větnamem. ASEAN i nadále plní eh, ten hlavní plán, eh, který se týká propojení a došlo k řadě výrazných úspěchů. E, v Dubnu na 22. summitu se lídři ASEANu e, shodli na dalších e, klíčových úkolech a také na tom, Eh, jak eh, mapovat situaci po roce 2015 a stanovit si priority na to další období. Eh, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, poslanci, dámy a pánové, jaké jsou vztahy a jaká je spolupráce mezi ASEANem a Evropskou unii? Máme za sebou 20 let společného, budeme za sebou mít 20 let společného soužití v roce 2017, máme máme společnou deklaraci o posíleném partnerství mezi ASEAN a Evropskou unii, které stanovuje dlouhodobý, dlouhodobou vizi a závazek spolupracovat na e, nejrůznějšími prioritami. Celou řadu let je již Evropská unie aktivní ve fórech ASEAN na úrovni vládní spolupráce, e, snaží se také podporovat mír a bezpečnost v našem regionu. Pravidelná jednání na ministerské úrovni a na, eh, po ministerských konferencích při, při eh, rozhodně přispívají k dalšímu prohlubování dialogu mezi našimi dvěma společenstvími a posilují vztahy mezi ASEAN a Evropskou unii ekonomická spolupráce, ta je zcela zásadní e, obchod mezi námi rostl o 12,6 je to nějakých 243 miliard v roce 2011, nicméně ten e, růst je e, poměrně značný. Dovoz z Evropské unie se také zvyšuje ve stejném období přímé zahraniční investice ze strany Evropské unie do ASEAN zvýšily o 7, zhruba o 7 na e, e, a Evropská unie představuje třetí největší, třetího největšího obchodního partnera ASEANu a největšího zahraničního investora abychom ještě umožnili spolupráci veřejného a soukromého sektoru, e, tak e, doufáme, že se podaří navázat e, těsnější spolupráci mezi firmami Evropské unie a ASEANu. Takováto setkání jsou již řadu let organizována a k rozvojové spolupráci. Tady eh, hraje Evropská unie dále velice závažnou eh, roli a je důležitým partnerem ASEANu má svou vlastní zkušenost s regionální integrací a poskytuje takovou eh, pomoc, která vyhovuje zemím ASEANu. A to výrazně posiluje i integrační tendence v ASEANu. Eh, pak je tady akční dialog mezi Unií a ASEANem, který mapuje určité eh, vývojové tendence, které by mohly přispět eh, k dalšímu růstu, k regionální integraci a k Eh, vytváření eh, bezcelních eh, obchodních zón. Já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych Evropské unii výrazně poděkoval za tuto podporu a ujistil vás, že Evropská unie bude i nadále hrát roli klíčového partnera při plnění regionálních závazků, které před sebou má ASEAN a která by, které by měly být dokončeny eh, v září 2015. Eh, také se Unie eh, bude podílet na naší další agentě po tomto roce. Když se podívám dopředu, tak si myslím, že bychom se mohli soustředit na následující oblasti. Za prvé, více posílit partnerství a věnovat se plnění akčního plánu na roky 2014 až 2017, tak jak to bylo staveno, stanoveno v dubnu loňského roku. Tam se klade eh, důraz na spolupráci na regionální úrovni v celé řadě oblastí politické, eh, bezpečnosti, sociální, hospodářské. Za druhé je třeba více eh, posílit naše vzájemné konzultace na multilaterálních fórech, včetně OSN OSN a dalších institucí. Aby bychom posílili multilaterální systém a tam, kde to je možné, měli bychom spolupracovat na společných stanoviscích. Za třetí bychom měli pokračovat v dialogu ohledně regionálních témat, posilovat dialog mezi námi a e, Unii a regionální politický dialog, který přispěje nepochybně e, pro, k prosazování společných zájmů ASEAN a Evropské unie při E, podporování mírových e, a pokojných způsobů řešení regionálních problémů. Měli bychom také e, se znovu zabývat eh, možnostmi vyjednávání dohody o volném obchodu mezi ASEANem a Evropskou unii ve světle eh, toho roku 2015. Dále bychom ještě měli eh, podpořit implementaci dalších dohod a smluv a v tomto směru se chceme poučit ze zkušenosti Evropské unie. Jde o to podpořit vytváření e, fyzické infrastruktury, komunikačních systémů a tak dále. Pak je tady ještě otázka té rozvojové spolupráce. Měli bychom zmapovat situaci, definovat další, další oblasti pro tuto spolupráci vyplývající z našeho procesu a v závěru naš, tohoto mého vystoupení bych chtěl zdůraznit, že ASEAN bude i nadále hrát klíčovou roli pro prosperitu a hospodářskou, politickou, bezpečnostní a sociální eh, E, spolupráci a rozvoj v oblasti. Přes velké výzvy v eurozóně, finanční e, problémy v eurozóně e, ASEAN má v Unii plnou důvěru, vidí tady velký potenciál i do budoucna pro naší vzájemnou spolupráci. Abychom tyto vztahy ještě více podpořili, je samozřejmě zapotřebí politické vůle od politických představitelů na obou stranách stranách. Silná politická vůle tento, toto partnerství udržet a dále rozvíjet vytvoří příznivé podmínky pro to, abychom přijali takové politiky, které by eh, naše slova a naše záměry přetavily v činy. Děkuji vám všem za pozornost. Thank you so much. Now I... Děkuji vám. A teď druhý řečník, pan Kasten Barneke. Eh, zástupce výkonného eh, ředitele nadace eh, ASEAN Europa. Honorable. Děkuji vám, vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je velkou ctí, že mohu vystoupit na dnešním slyšení. Nejprve bych chtěl stručně představit naši organizaci. Nadace Asie Evropa je jediná trvalá instituce v procesu zasedání ASEM. Jak asi víte, tato zasedání Asie Evropa, to jsou zasedání združující 51 členů jak z Evropy, tak z Asie. Mezi nimi je 10 členských států ASEANu, také členské státy Evropské unie a dalších 10 azijských zemí a dvě evropské země. A SEF združuje tedy nejrůznější instituce a organizace z 51 členských organizací. Nicméně dovolím se zdůraznit, že zde nebudu vystupovat e, jménem organizace, pro kterou e, pracuji. Nadace Asie Evropa je totiž zásadně apolitická a nebudu vystupovat ani jménem svého zaměstnavatele, tedy německého ministerstva zahraničních věcí, ale nabídnu spíše obecné pohledy a budu čerpat ze 14 let osobních zkušeností z jeho východní Asie, s tím, že doufám, že to budou pro vás zkušenosti užitečné a zajímavé. Evropská unie a ASEAN jsou nejintegrovanější regionální organizace na světě, ale samozřejmě se svým rozsahem, velikostí, integrací a řadu dalších věcí liší. Zdůraznil bych i další zásadní rozdíl mezi těmito dvěma organizacemi a to je záměr, který vedl k vytvoření těchto regionálních organizací. Evropská unie byla založena především na základě politické vize, to znamená, znamená zavést mír a prosperitu na evropském kontinentu a hospodářská spolupráce je prostředkem, jak dosáhnout politického cíle. ASAN namísto toho, podle mého názoru, sledoval vždy především ekonomický cíl. Má přinést prosperitu, ale samozřejmě také mír svému regionu. Ekonomická spolupráce je cílem a politická spolupráce je prostředkem, který k němu vede. ASEAN vychází ze společných zájmů které eh, znamenají, že se sloučí ekonomické síly v jeho východně azijském regionu. Nicméně eh, jsou to země, které se snaží etablovat po boku významných azijských hráčů, především eh, Číny. Ekonomická vize má být dosažena politickou spoluprácí mezi vládami států a mezi eh, společnostmi jednotlivých členských států. Má to pozitivní další dopady a to je stabilita a mír v daném regionu, což dále posiluje vyrovnaný a nerušený mm, rozvoj a růst. Okamžitým cílem eh, je další posílení komunity ASEANu. ASEAN se vždy vynasnažil, maximálně snažil dosáhnout svých cílů. Nicméně rok 2015 nemusí být rokem, kde dojde k dosažení a vytvoření úplného jednotného eh, trhu. A ještě další práce zbývá do budoucna. Nicméně bez ohledu na to, jakého pokroku dosáhne ASEAN, přesto je to organizace, která si zasluhuje maximální pozornost Evropské unie. Modele, modely eh, růstu eh, jsou eh, v daném regionu více než politicky relevantní. V tomto regionu jsou země různého kulturního pozadí, země muslimské, Spojené státy americké uznávají rostoucí význam jeho východního regionu a organizace ASEAN a považuje spolupráci s tímto regionem za klíčovou. Já si myslím, že různé záměry a cíle obou dvou organizací, to znamená ASEANu a Evropské unie, musíme mít na mysli v okamžiku, kdy obě organizace spolupracují, protože obě strany mají zájem na navýšení vzájemného obchodu a to je asi eh, ten největší společný jmenovatel. Nicméně ani jedna strana by neměla předpokládat, eh, že druhá strana má stejné východisko, vize, vnímání, stejný program, zájmy či stejné priority. Evropská unie eh, na věci hledí více z politického hlediska a sem spíše z ekonomického hlediska. A to je důležité pro budoucí vztahy obou dvou regionů. Pokud se nezohlední tyto základní rozdíly, může to vést k milným, eh, eh, milnému vnímání a dvou paralelním monologu spíše než k dialogu. Pokud hovoříme o různém vnímání, tak eh, se ptám, co vidí Evropané, když se dívají na Ázii, k Ázii a Kaseanu. Podívejme se na studii naší nadace, kterou jsme eh, zpracovali a ta byla provedena e, v 18 zemích e, v roce 2010 až 2012. Analyzovali jsme sdělovací prostředky, názory veřejnosti a ptali jsme se politiků. V této studii se ukázalo, že Evropa nevnímají e, ASEAN a tyto země spíše prostřednictvím rostoucích ekonomik, jako je Čína a Indie, zatímco hledisko mm, ASEANu bylo jiné. ASEAN se domníval, že Evropská unie dostatečně eh, viditelně nechápe tuto organizaci a potvrdili to také sdělovací prostředky kdy se ASEAN objevuje v 1,5 evropských eh, článků. Za druhé, pokud jde o názor veřejnosti, tak ASEAN je teprve druhou organizací po naftě a OPECU a evropští e, odborníci na sdělovací prostředky jsou dobře informováni o ASEANu, ale přiznávají, že to není prioritní téma. ASEAN tady bude muset více zapracovat na tom, aby byl v Evropě viditelnější. A jak e, vnímají v ASEANu Evropskou unii. Studie proběhla v době eh, dluhové krize v roce 2010 až 2012 a tak ASEAN vnímal Evropskou unii právě z hlediska krize. Na 50 analyzovaných článků se soustředilo právě na ekonomické záležitosti a eh, řeckou krizi. Nicméně objevily se i pozitivní příklady vzájemného obchodu a vnímání Evropské eh, unie bylo ovšem silně ovlivněno krizí v eurozóně a Hovořilo se ve sdělovacích prostředcích hodně o provázanosti azijských a evropských eh, ekonomik. Nicméně Čína byla pro ASEAN vždy klíčovou a Evropská unie byla až na pátém místě po Spojených státech, Japonsku a dalších regionech či zemích. Evropská unie je obecně vnímána v Ázii jako moderní organizace, následně jako mírová či efektivní organizace. A co je také zajímavé, tak negativní slova se s ní spojují například arrogantní, eh, následované slovem agresivní a pokrytecký. Německo je nejviditelnějším ze všech členských států, pokud jde o analýzu sdělovacích prostředků. Eh, Angela Merkelová byla nejcitovanějším evropským politikem, poté následoval bývalý prezident Sarkozy a ze zjevných důvodů ve své době také bývalý řecký premiér. Pokud je o veřejné mínění, tak Německo eh, bylo asi nejznámější zemí, následně Francie, Spojené království a opět Řecko. Pokud jde o sílu a moc, tak Ázie eh, vnímá Evropskou unii čistě prostřednictvím svých eh, členských eh, států, vnímá tam Německo jako ekonomickou velmoc a Británie a Francie jako jaderné velmoci. Evropa eh, se může stát eh, obětí té vize rozděl a panuj. Tomu je třeba se vyhnout v dialogu s ASEANem kdy eh, řada vztahů eh, je zatím založena na bilaterálních vztazích jednotlivých členských států EU s ASEANem, což je pochopitelně ehm, zcela mm, přirozené. A ASEANem a ASEANem eh, čerpají z jednotlivých bilaterálních vztahů. Nicméně nejlepší by bylo, kdyby eh, zde panoval duch spolupráce spíše než eh, konkurence. ASEAN plus jedna společně s Evropskou unii eh, spadá do tzv. evropsko-aseánského dialogu. Bývalá formace ASEAN plus jedna plus členské státy Evropské unie všem riskují, že se v takovéto širší formaci podrie eh, význam Evropské unie. Takže bylo by vždy lepší, aby Evropská unie jednala s ASEANem jednotně jako jediná organizace s tím, že samozřejmě členské státy mohou doplňovat přímý vztah mezi Evropskou unii a ASEANem, ale neměly by mu konkurovat. Pokud jde o Čínu a Spojené státy, tak ty se eh, příliš neangažují na fórech, která jsou přidružena k ASEANu. Na zasedání ASEM jsou tyto země zastoupeny stejně jako na ARF a letos poprvé také na neformálním, neformálním zasedání dialogu ASEAN pro bezpečnost. Evropská unie se ne, nepodílí na samitech ASEANu a nebyla pozvána také na summit EAS ani na zasedání ministrů obrany ASEANu. Evropská unie vyjadřuje své přání více spolupracovat s ASEANem, ale aby to bylo možné, tak je potřeba ukázat to přesvědčivěji už tam na těch fórech, na kterých se EU účastní. Evropští zástupci se musí účastnit eh, zasedání na vysoké úrovni, musí se jich zúčastňovat pravidelně, aby byly potom skutečně seriózně přijímáni. Spojené státy vědí, že je potřeba mít toto zastoupení na vysoké úrovni, což vidíme například na výročním summitu mezi Spojenými státy a ASEANem eh, jehož se eh, účastnil sám prezident Obama, stejně jako samity APEC, jich se účastní rovněž eh, pravidelně od roku 2009. Bylo tomu tak eh, i díky účasti ministrině eh, Clintonové. Americký prezident se účastnil jeho východně azijského summitu v roce 2011 a Spojené státy otevřely při ASEANu dokonce v roce 2011 své velvyslanectví, takže bych chtěl doložit to, že je potřeba zvýšit eh, svou eh, přítomnost na jednotlivých akcí eh, ASEANu. ASEAN si v roce 2007 připomínal významné bilaterální vztahy summitem, summitem a v březnu daného roku zorganizovali zasedání ministrů zahraničních eh, věcí, kde Evropská unie nebyla bohužel zastoupená na žádoucí dostatečně vysoké eh, úrovni. Při zahájení celého zasedání šéfové států a vlád eh, zasedli ke stolům, zatímco jejich zástupci si sedli za ně. A všichni se ptali, proč bylo to uspořádání nastaveno tímto způsobem. ASEAN informoval o tom, že chce dát Evropanům najevo to, jak se ASEAN běžně cítí, tedy že musí sedět v druhé řadě. A myslím, že to je jeden z takových příkladů eh, vzájemného nepochopení. ASEAN v zasedacích eh, sálech vždy hledá osoby, které jsou na nejvyšší úrovni a zastupují partnery pokud se jedná o zasedání šéfů států a vlád a také očekávají, že všechny státy vyšlou se nejvyšší představitele. To je pro azijské státy velice důležité. Forma je velice důležitá. Je to eh, projev úcty a zájmu o partnera, o partnerský stát či organizaci. Takže forma je zde nadřazena obsahu, mohu-li to tak eh, říci, a funkce následuje formu. Na závěr bych eh, se chtěl zeptat, eh, zda chce být evropská úroveň vnímána ASEANem jako ceným partnerem. Pokud tomu tak je, tak Evropská unie se musí prezentovat jako rovnocený partner na stejné úrovni, nesmí kázat, ale musí projevit eh, důvěru, respekt a fungovat jako spojenec v globálních hospodářských a politických záležitostech. Pokud chce být Evropská unie akceptována ASEANem jako partnerská organizace, tak musí být přítomná, fungovat jako jednotná organizace, jako tým, jako jeden za všechny všichni za jednoho. Pokud chce být Evropská unie vnímána seriózně, jako seriózní partner, tak eh, se musí pravidelně dostavovat na všechny zápasy, na všechny na všechna zasedání a vysílat své nejvyšší představitele, pokud má skutečný zájem o ASEAN a jeho východní Ázii, jak často deklaruje, tak eh, musí svá slova doložit také činy. Děkuji vám za pozornost. Now in, in my capacity of deputy chairman of the AFET committee. Takže eh, zástupce Eh, Isaac Dato, Sardíny Ali, eh, velvyslanec eh, a vedoucí mise Brunei Darasam a stávající vedoucí představitel ASEAN. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já nechci připojovat více k tomu, co již řekl eh, předřečník o vztazích mezi Unií a ASEANem, ale dovolte, abych eh, řekl pár slov o Brunei a Salam jako o stávající předsednické zemi ASEAN. Jsme eh, tedy předsedajícím státem ASEAN a dobře si uvědomujeme, jaké jsou před námi úkoly a jaké jsou před námi povinnosti v říjnu budeme eh, hostitel eh, 23. summitu. Podobně jako jiné organizace eh, jsou tady otázky organizační, které jsou samozřejmě velice závažné a ASEAN není výjimkou, takže když byste se podívali na e, téma našeho setkání v letošním roce, tak především zdůrazňujeme ty e, otázky, které jsou relevantní pro občany, pro mladé, které se týkají našeho každodenního života, e, živelné katastrofy, změny klimatu a tak dále. Takže to jsou témata, která jsou soustředěna v našem letošním Eh, hlavním tématu. My samozřejmě vnímáme, eh, jaký eh, nadchází pokrok v našem snažení v rámci ASEAN, jak se nám daří plnit naše cíle. Myslíme si, že naše práce v loňském a letošním roce je velice zásadní, protože v příštím roce v Myanmaru se ASEAN stane jednotným společenstvím. Jako předsednická země země si dáváme dost času na to, abychom konzultovali všechny členské státy ASEAN a naše partnery v dialogu ve všech otázkách, především v těch, které jsou komplexní a obtížné. Jak tady bylo řečeno, také se zabýváme naší institucionální kapacitou, vnějšími vztahy, jak tady bylo eh, sděleno je to také řada dalších otázek, jako je e, přistoupení nových států, konkrétně Norska, což je pro nás velice důležité. Mám tady ještě dvě věci, které bych chtěl zmínit, pane předsedo. Nejprve je to e, přítomnost vysokého představitele na jednání zahranič, ministrů zahraničních věcí EU a e, ASEANu Eh, což je důkaz eh, toho, jak v minulém, tak letošním roce. Eh, Brunaj v červenci doufáme, že bude vysoká představitelka tež přítomna. Závěru chci říct, pane předsedo, že rovněž doufáme, že do jihovýchodních zemí přijede delegace Evropské unie a tím se vlastně završí návštěva do deseti zemí ASEANu a doufáme, že i další návštěvy pak budou následovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Dalším řečníkem je zpravodaj pan Butikofer. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat Eh, náměstku generálního tajemníka eh, panu Vanekemu a chtěl bych našim oběma panelistům položit otázku. Vy, eh, pane generální tajemníku, jste hovořil o ASEANu, který se soustředí na lidi a na propojení lidí s lidmi. Já bych vás rád vyzval, abyste laskavě trochu rozvedl tuto Eh, věc, jaký tady vidíte potenciál eh, rozvoje vztahů lidí s lidmi v rámci vztahů ASEAN Evropská unie. A k panu Varnekemu. Eh, vy jste se nezabýval do hloubky rolí, kterou by mohl sehrát Evropský parlament eh, v podpoře vztahů. Eh, takže možná, že byste v tomto směru mohl ještě přičinit pár poznámek. A k oběma panelistům mám ještě jeden dotaz, který eh, vyplývá z připomínky pana Langena v jeho úvodním slově. On hovořil o tom, eh, že by se mělo pracovat eh, směrem k možnému vytvoření schromáždění EU-ASEAN. Myslíte si, obracím se k vám, našim panelistům, že by to byl úkol a cíl, který by za to stál? Děkuji vám. Eh, Jägl. Bude. No, Jägl. Paní Jegle. Jägl. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji členům na pódiu, děkuji jim za informace. Ich darf in Deutsch reden mohou hovořit německy. Děkuji. Děkuji za informace. OK. Vielen Dank für die... Děkuji za informace, které jste nám předali, které částečně mm, vyvolaly určité zamyšlení na naší straně. Pane zástupče generálního tajemníka, souhlasím s vámi, že Evropská unie věnovala ASEANu a členským státům příliš málo pozornosti v minulosti. Také je správné, když říkáte, že jednotlivé členské státy ASEANu také se příliš nedívali na Evropskou unii, ale spíše na jednotlivé členské státy unie určitě je také správné, a to je můj třetí bod a třetí otázka, že zájmy jsou odlišné. Evropská unie vedle ekonomických zájmů, které jsou bez pochyby důležité a musí být v popředí i na úrovni EU a ne pouze z hlediska členských států EU, ale také z hlediska celku. Ale vedle těchto ekonomických zájmů nás zajímají také etické otázky otázky lidských práv. Na ty myslíme vždy také. A když v celku se podíváme na tyto body, a přitom bez pochyby je naším cílem, jak bylo řečeno, vytvoření zóny volného obchodu, což vlastně je smysluplné pro obě tyto velké skupiny, jak pak můžeme tyto diference skloubit? Co očekáváte od nás? jakou práci musíme ještě udělat pro to, abychom dosáhli tohoto zmíněného cíle. Z vašeho hlediska, ale i z hlediska jaksi vnitřního, pane Varneke. Vy jste hovořil o mnoha deficitech a omezeních, která tady existují. Co můžeme tedy učinit a co je nezbytné, aby udělali obě strany, pokud chceme zlepšit spolupráci ASEANu a EU, kde jak si v uvozovkách musíme rozdat eh, jakési zakázky a kde zase zakázky přijmout. Paní Gomez. Thank you. It was very... Děkuji. Ty prezentace byly velice zajímavé a ve značné míře se shoduji eh, s názory pana Varneke. Já bych se podobně jako pan Botikofr chtěla zeptat, co můžeme udělat, pokud jde o vztahy mezi lidmi, výměnu znalostí a také bych se ráda zeptala na to, jak vnímáte ten mimořádný vývoj, ke kterému došlo v Indonésii v posledních deseti letech. Došlo ke konsolidování demokracie, této nejvýznamnější muslimské zemi v regionu eh, k dalšímu rozšíření této konsolidace do dalších zemí ASEANu. Vidíme tady tu vazbu na vývoj v Barmě. Dnes dopoledne tady eh, s chodou okolností probíhala konference také k Indonésii a tam se poukázalo na význam, který má systém sociálního zabezpečení eh, v Indonésii. V současné době se tam zavádí a má to obrovský význam. A tak se chci zeptat, zda si myslíte, že to povede také k jinému vnímání eh, situace v kontextu ASEANu. A teď se chci podívat na úlohu ASEANu v otázce bezpečnosti v celém regionu. Myslím si, že zde máme e, výborné příklady dobré spolupráce při potírání piráctví. V minulosti už jsme byli svědky výborné spolupráce, pokud jde o potírání námořního piráctví, ale chci se zeptat, zda by bylo možné toto rozšířit eh, a pokusit se eh, lépe zvládat napětou situaci eh, v Jihočínském moři. Já jsem byla informována o tom, že můžeme očekávat, že to napětí v tomto regionu může dále eh, růst a dotýká se spíše čínsko-japonských eh, vztahů než regiony jeho čínského moře, ale chci se zeptat, jak to vidí ASEAN. Děkuji. Předtím, než eh, dám slovo dalšímu řečníkovi, tak bych chtěl přivítat dva banské poslance, kolega Minho, který je členem sněmovny Horní a Min U, který je členem Dolní sněmovny. Jsou zde na studijní cestě, takže srdečně vítejte. Takže další řečník. Pan kolega Goebbels. Pane předseda, drazí kolegové, Ohledně vystoupení nadace Evropy a Azie bylo řečeno, že my, Evropané, v podstatě věnujeme velmi malou pozornost vztahům se zeměmi ASEAN, které podle mého pokorného mínění jsou přirozenými partnery v Azii. Samozřejmě, máme velmi dobré ekonomické vztahy, ale a diskuze to právě prokázala. Jakmile hovoříme o ekonomice, tak okamžitě navážeme na lidská práva. Samozřejmě lidská práva jsou prvořadá, ale někdy mám dojem, že činíme deklarace, které uspokojí nás, ale pro zástupce ASEANu, jsou tyto deklarace trochu pokrytecké, jak jste řekl, a někdy poněkud povrchní. Jako důkaz mohu uvést některé naléhavá, naléhavá usnesení, která přijímáme ve čtvrtek odpoledne v Evropském parlamentu a které málo kdy jsou oprávněná. Já se účastním jednání se zeměmi ASEANu od roku 1985. A mám pocit, že situace v otázkách lidských práv se pozitivně vyvinula v tomto regionu. Zvláště ta základní práva, jako právo na výživu, na vzdělávání, na práci, jsou někdy lépe zaručeny v zemích ASEANu než v zemích Evropské unie. příliš, jak si přehlížíme tu peer pressure, která se uplatňuje v těchto zemích. Před několika lety Barma měla předsedat ASEANu, je to rotující předsednictví, tak jak to máme v Evropské unii. A v té době parlament vlastně tvrdil, že je tam vojenská diktatura, byl proti. A některé země ASEANu velice diskrétně bez velkých deklarací zajistili to, že Barma se sama vzdala předsednictví ASEANu. Podle mého názoru je to pěkná ukázka tohoto eh, vlastně nenápadného tlaku, který se uplatňuje v případě regionálních konfliktů, kde ostatní členové ASEANu vstupují do hry, aby zabránili nejhoršímu. Poslední připomínka se týká našich vztahů k parlamentům ASEANu. Já jsem měl tu čest zastupovat Evropský parlament třikrát v Lajpe. Lajpan je parlament, který ještě hledá svoji tvář, který je zatím příliš formalistický. A v žádném případě nedoporučuji, abychom se tady pokusili vytvořit jakési AKT mezi evropskými zeměmi a zeměmi ASEANu. Ale naprosto podporuju mého předsedu Wernera Langena, který říká, že musíme mít strukturovaný dialog s parlamentními zástupci, kteří se každý rok setkávají. Minulý rok jsem tam byl, když probíhala diskuse ohledně konfliktu kolem jeho Čínského moře. A tam jsme viděli začátek skutečné politické diskuse. Bylo to velmi povzbudivé. A myslím si, že bychom to měli povzbu- eh, podporovat, protože to byla velmi důležitá otázka, která byla řešena v této části světa a která má také dopady na zbytek tohoto světa. Děkuji. Děkuji, vážený kolego. Takže teď je řada na vás. Nejprve pan Lin a pak bude následovat pan Varneke. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Nejprve k vaší otázce, která se týká ASEANu soustředěného na lidi a na eh, otázky vztahu a styku mezi lidmi. Eh, Asan byl dlouhá léta vnímán jako byrokratická organizace vedená vládami, kde se věci dějí, aniž by se lidé brali v potaz. A já si myslím, že naši vedoucí představitelé si toto uvědomují. Na každém summitu se eh, teď setkáváme se zástupci nevládních organizací, se zástupci organizací mladých, jsou to pravidelná setkání, dáváme jim příležitost, eh, aby se také představili, eh, máme s nimi kontakty. Na minulém summitu si lídři uvědomili, že lidé musí být, mít pocit, že jsou toho všeho součástí a to je jedna z priorit, která vyplynula z posledního samitu. To znamená, lidé musí být eh, více vidět, ASEAN musí být více přítomen v životě běžných lidí v jednotlivých zemích. Takže eh, ASEAN soustředěný na lidi. Eh, my jsme tohoto cíle zatím nedosáhli, ale domnívám se, že se pohybujeme tím správným smělem a naši vedoucí, vedoucí představitelé se toho dobře jsou vědomi. Ohledně vztahu a propojení lidí s lidmi. Já si myslím, že tady prostě Eh, musíme mít určité eh, pravidla, musíme eh, usnadnit cestování napříč regionem a dál. Takže myslím, že v tom hlavním plánu toho propojení Master Plan for Connectivity je toto jedním z hlavních úkolů. A především nám jde o to, abychom posílili eh, to propojení v rámci infrastruktury. Eh, my také žádáme eh, naše partnery v dialogu, aby se vyjádřili, zda nám v tomto mohou pomoci. A co se týče regionu ASEAN, regionu EU a vztahu lidmi mezi těmito regiony, tak tady jde o to lidi podpořit v tom, aby se navzájem více navštěvovali, aby více navštěvovali ten druhý region, E, jde o to vyměňovat si třeba programy v rámci e, aktivit v oblasti cestovního rochu, e, vyměňovat si skupiny mládeže. My máme v našem regionu často takové výměny mladých směrem do Japonska, směrem do Číny. Takové věci se organizují. To si myslím, že je ten způsob, jak dosáhneme toho, že lidé se budou navzájem více stýkat v rámci regionu. A zároveň je také zapotřebí zajistit větší objem informací třeba už na školách, tak aby se lidé lépe poznali aby o sobě měli více informací, aby věděli, co se odehrává, dejme tomu eh, v Evropě, co to ta Evropa, co to ta Evropská unie je a obráceně. K další otázce. Hovořili jste o tom, že evropská strana eh, nepřikládá až tak velký význam eh, určitým věcem, že, mají, eh, že má jiné priority. FTA. Myslím si, že jsou tady takovéto dohody o volném obchodu mezi jednotlivými zeměmi, ale vzhledem k předchozí dohodě mezi Unii a ASEANem je tomu tak, že v tuto chvíli není možná dohoda o volném obchodu mezi regiony. V tuto chvíli to zatím není, ale doufajme, že se to zlepší. Prozatím prostě eh, budeme pokračovat cestou eh, bilaterálních dohod o volném obchodu, ale myslím, že po roce 2015 už to bude jinak a že se podaří uzavřít takovouto dohodu mezi oběma regionálními uspokojeními. Eh, zeptali jste se mě, jak nám můžete pomoci. Unie pomáhá, za to děkujeme, ale eh, hlavně jde o, tu, o ten proces integrace. To, co nicméně potřebujeme nejvíc v ASEAN, je právě ta, eh, to spojení a snížení těch rozdílností, co se týče realizace rozvoje takže vyrovnání těch, těch eh, nevyvážených situací. Chceme dosáhnout té ekonomické, eh, toho ekonomického společenství do roku 2015, to je náš velký cíl. Eh, takže pomoc, kterou nám můžete poskytnout, ta se netýká pouze těch prioritních projektů, ale především eh, těch projektů, které mají za cíl snížit rozdíl v eh, tom rozvoji eh, mezi námi a těmi čtyřmi státy, které se připojily později. Takže tam existují určitě projekty, kde byste mohli výrazněji pomoci. V tuto chvíli je priorita právě na tom snižování rozdílů mezi jednotlivými státy ASEANu tam bychom pomoc uvítali. A ještě jednou e, ta, e, to propojení, konektivita, nejde pouze o infrastruktury, ale o další oblasti v té e, po té technologické stránce byste nám jistě mohli pomoci. Potřebujeme v tuto chvíli hlavně mít možnost Eh, dosáhnout našeho cíle vytvoření toho ekonomického společenství do roku 2015. To jsou eh, naše hlavní cíle. Tam bychom samozřejmě pomoc uvítali. A další dotaz? Ten se týká. Myslím, že k té první části se vyjádří kolega, k druhé části eh, ASEAN jako poskytovatel bezpečnosti. Hovořili jste o boji proti piráctví a o těchto věcech já si myslím, že my poskytujeme to, co by se dali eh, nazvat takovými platformami v našem regionu, Eh, platformami pro to, aby se různé země mohly setkávat, aby se mohly setkávat různé zúčastněné strany. Máme například eh, regionální fórum ASEAN, což je jediné fórum, kde všech šest stran z korejského poloostrova eh, jsou účastní. Takže to skutečně představuje dobrou regionální společnou platformu, aby tam mohli diskutovat neformálně takováto jednání se prostě mohou uskutečňovat. Takže takovéto platformy jsou e, něco, co existuje, co využíváme. A myslím, že vzhledem k tomu, že nemám až tolik času, tak bych se zatím omezil na tyto odpovědi a dám příležitost kolegovi. Děkuji vám za otázky. Nejprve k tomu, co říkal pan Botikofr, pokud jde o ty vztahy mezi lidmi v EU a v ASEANu. Mohu jenom mm, říci o našich zkušeností z naší nadace, kdy samozřejmě působíme na trochu jiné úrovni, ale zaměřil bych se na kulturu a vzdělávání protože tady nám docela dobře fungují ty mezilidské vztahy a děláme to, že se snažíme mm, usnadňovat spolupráci, vzájemné styky, zaměřujeme se na oblasti společného zájmu, snažíme se umožnit setkávání umělců s obou dvou mm, regionů, snažíme se umožnit lidem, kteří organizují podobné akce, pomoci jim v jejich práci, zakládat určité sítě a tak dále. A v této oblasti probíhá několik různých eh, programů na naší stránce ASEF.org. Můžete najít konkrétní příklady a uvidíte, jakým způsobem ty kontakty mezi ASEANem a EU fungují. Pokud jde o úlohu Evropského parlamentu, kdy jste se ptali, jakou roli může v kontextu ASEANu hrát, tak nejprve mě napadlo APA, Meziparlamentní schromáždění ASEANu, což je teprve jakási rodící se instituce, mohli to tak říci, ale určitě by bylo dobré se do toho zapojit. Vím, že německá vláda se o to snaží, zapojila eh, zástupce z ministerstva do budování sítí, do komunikace a důležitá věc ovšem je stanovit, vytvořit vztahy s APA a zjistit, jaké potřeby tam jsou. Ne tam vtrhnout jako Evropský parlament nebo jiná instituce, ale navázat pomalu dialog, začít se vyptávat, jaké potřeby má druhá strana, co můžeme tím pádem nabídnout. A to tež platí pro oblast bezpečnosti, v níž se ASEAN teď hodně angažuje a opět je třeba, aby Evropská unie zjistila, o čem ASEAN v této oblasti vlastně jedná, jaká témata řeší, jaké zájmy zde má. Zmínili jste pirátství, jsou tu další věci a pak se můžeme ptát, co může nabídnout Evropská unie a jakmile to zjistíme, tak to skutečně nabídnout. Zda má smysl, aby existovalo schromáždění mezi EU a ASEANem, nemohu úplně říci, nemám takovéto zkušenosti s fungováním podobných eh, mezikontinentálních parlamentních schromáždění. Paní Jegle hovořila o ekonomickém zapojení a o tom, že Evropská unie řeší určité eta, etické otázky, standardy a tak podobně. Určitě předtím nesmíme jako Evropská unie zakrývat oči, ale obecně bych eh, doporučil eh, vždy říci svůj názor, své přesvědčení, to, co je pro vás důležité, ale zároveň bych byl připraven vyslechnout si druhou stranu, vyslechnout si její zájmy, představy, když jde o problematiku lidských práv, tak zjistit, eh, v čem jsou ty konkrétní problémy. Evropané mohou mít problém s něčím jiným mohou vnímat situaci trochu jinak. Je třeba říci svůj argument, ale následně naslouchat druhé straně a zjistit, zda je možné najít eh, nějakou um, společnou půdu. Pokud jde o eh, zapojení mm, nebo větší spolupráci v oblasti bezpečnosti, jako to mluvila paní Gomez, eh, tak já myslím, že tady už proběhla velice úspěšná mise mezi Evropskou unii a ASEANem. Byla to společná mise, která ehm, by mohla být eh, oživena pro nějaké budoucí potřeby, což samozřejmě bych nechal na rozhodnutí příslušných vlád. A poslední věc, abych reagoval na dotaz jednoho z poslanců, který hovořil o e, nátlaku partnerů v rámci ASEANu jednoho na druhého. Já myslím, že to tak funguje i v Evropské unii. Všichni jsme konfrontováni i s vnějším světem, e, na určitým tlakem nebo názory Spojených států, Ruska a tak dále. A teď jde o to, jak se vypořádáme eh, s těmito tlaky a podobným způsobem to pochopitelně funguje i v ASEANu. A mohu říci, že je velice důležité, abych Evropané hovořili s ASEANem a snažili se zjistit, kdo je pro nás tím nejpřirozenějším, nejbližším partnerem a otevřeně se zeptat, jakou podporu bychom mohli nabídnout, eh, spíše než abychom eh, jako za Evropu prosazovali nějaký program nebo agendu, kterou považujeme za důležitou. Já si myslím, že dialog je vždy lepší cesta. Doufám, že jsem tím odpověděl na vaše dotazy. Děkuji, říká pan předseda. Budeme pokračovat v programu posledními třemi řečníky. Je to nejprve pan Jonathan Holslak, eh, který je výzkumníkem Bruselském institutu pro současné studie Číny. Následně tu máme paní doktorku Klára Portelum, která je profesorkou politických věd na Singapurské univerzitě a také profesora Jirgena Rylanda, který je profesorem pro jiho východně azijské studie na univerzitě ve Freiburgu. Vítám vás tu všechny a nejprve předávám slovo panu Holslágovi. Já bych navrhl, jestli je to možné, změnit pořadí řečníků. možná nejprve by mohla vystoupit paní Portela, která přiletěla až ze Singapuru, tak by byla škoda, abychom se nemohli eh, vyslechnout eh, její prezentaci a mít na ní dostatek času. Já jsem jenom skočil na metro, už jsem tu byl, takže možná bych tedy dal paní profesorce přednost. Děkuji za tuto laskavou eh, nabídku. Já myslím, že máme dostatek času, máme snad půl hodinku, ale každopádně děkuji Eh, dobře, tak já budu tady velice stručný. Ve svém vystoupení bych eh, se soustředil na tři záležitosti. Ehm, jednak na strategické zájmy mezi EU a ASEANem. Zmínil bych se o tom, jak vypadá ta situace na obou stranách, jak obě strany vzájemně sebe vnímají a jak vnímají vzájemné vztahy. A možná bych eh, toto zmínil skutečně jenom okrajově a soustředil se na to, jak posílit současné partnerství. Jak si přečtete v eh, podkladové zprávě, která by vám měla být k dispozici při vstupu do sálu. Mým hlavním argumentem je to, že bychom měli posílit vztahy s ASEANem, neboť se jedná o zásadní partnerství, ačkoliv to nemusí být na první pohled evidentní. A myslím, že už tato diskuze a řada z řečníků tady zdůraznila to, že mezi regionální spolupráce je velice důležitou motivací pro prohloubení vzájemných vztahů a vazeb. Řada řečníků hovořila o geopolitických zájmech, které Evropa má s regionem jihovýchodní Asie. Já ve svém materiálu argumentuji eh, tím, že to samozřejmě vše není nijak snadné. Pokud chceme ovšem posílit spolupráci, tak je zásadní, aby Evropská unie ne nutně v prvé řadě usilovala o rozšíření spolupráce s ASEANem, není dokonce potřeba ani eh, eh, rozšiřovat tu výměnu, ale je potřeba si střídně říci, jaké máme společné zájmy. Přitom eh, ta výměna mezi oběma stranami probíhá, jenom je potřeba ji zefektivnit. Já ve svém materiálu tedy předně navrhuji, abychom si stanovili zcela jasné priority. Pokud jde o otázku bezpečnosti, tak zde se domnívám, že vazba mezi ASEANem a Evropskou unii by měla vycházet z jasné vize, z jasné eh, představy. Myslím si, že není nutné, aby Evropská unie se snažila stát eh, plnohodnotným bezpečnostním hráčem v daném regionu, ale Eh, bylo by určitě vhodnější, kdyby Evropská unie posílila bezpečnost eh, emigrantům z tohoto eh, regionu. Bylo by možná lepší podpořit je a tím pádem i asijskou politiku. Pokud jde o ekonomickou spolupráci, tak si myslím, že tady musíme být opatrní, pokud jde o to, co si přejeme dosáhnout. Chceme samozřejmě posílit současné možnosti ekonomické výměny, rozšířit tyto možnosti, ale musíme si být také vědomi potenciálního dopadu, Mm, který to může mít na slabší členy ASEANu. Nedávná studie generálního ředitelství pro obchod z roku 2009 zcela jasně ukazuje, že výhody pro slabší členy ASEANu, pokud jde o liberalizaci obchodu s EU, nemusí být příliš velké. Takže to mějme na paměti pokud budeme eh, skutečně chtít posílit eh, ASEAN, musí být ta vzájemná obchodní politika nejen omezená, nejenom omezená na liberalizaci, musí být mnohem sofistikovanější. Dostáváme se k oblasti dalšího společného eh, zájmu, což je urbanizace a myslím si, že to je obrovský problém, s nímž se nyní potýká jeho východní Asie a ASEAN rovněž a to je skutečně významná oblast, kde můžeme spojit naše úsilí. Opět je třeba stanovit si jasné priority, ale jinak je asi hlavním úkolem pro EU a ASEAN posílit koordinaci. Předně si myslím, že větší roli může sehrát ESVČ. Já e, v rozhovorech s azijskými diplomaty jsem vyrozuměl, že tam panuje poměrně velký skepticismus, pokud jde o roli ESVČ. Takže namísto toho, že bychom přicházeli s novými politikami vůči ASEANu, je asi největší přidanou hodnotou ESVČ to, že by posílila vnitřní spolupráci mezi členskými státy a všemi zainteresovanými mm, stranami spíše než přicházet s nějakými novými iniciativami. Před dalším ministerským zasedáním si myslím, že ESVČ by skutečně mohla udělat mnohem více, pokud jde o zefektivnění e, programu, e, na který se soustředí členské státy a jednotlivé zainteresované strany na straně EU. Dále je velice důležité, o tom jsme také již mnohokrát diskutovali, je využít eh, těch regionálních podpůrných programů, které v tuto chvíli eh, existují programu na konektivitu a tak podobně, kdy evropské instituce přislíbily podporu těchto programů, ale já myslím, že je třeba jít dále a pokusit se tady zefektivnit koordinaci 27 a brzy 28 členských států. Další návrh, který jsem zařadil do svého dokumentu, se týká bezpečnosti a podpory investic ale vzhledem k tomu, že času eh, je málo, tak eh, bych eh, toto přeskočil. Rovnou bych přešel k závěru. Ještě jednou zdůraznil, že podle mého názoru klíčem k budování silnějšího partnerství s ASEANem je efektivita. Není to rozsah té spolupráce, ale zefektivnění současné spolupráce a soustředění se na to, co již dnes máme na společném programu. Děkuji. Děkuji za to, že jste byl tak stručný a nyní je na řadě doktorka Klára Portela. Děkuji vám. Moje prezentace za chviličku bude spuštěna, bude tedy možno ji sledovat. Můj záměr je stručně schrnout situaci. Já si dobře uvědomuji, že jsme tlačeni časem a e, hovořit tedy o těch nejrelevantnějších e, aspektech ASANu pro budoucí spolupráci mezi oběma uskupeními. Takže nejprve původ a e, vývoj organizace ASEAN původně nebyl koncipován jako integrační projekt integrace, ekonomická integrace byla iniciována jako samostatný záměr počátkem 90. let. Jedná se tedy o dramaticky odlišný přístup, než jak funguje Evropská unie. A v podstatě e, se tomu říká zjednodušeně e, aseánská cesta neingerence do rozhodování, e, do rozhodovacích procesů, které zůstávají v rukou vlád a v podstatě jde o konzultační proces a také se veřejně nekritizují ostatní členové Hlavní eh, průlom eh, přišel eh, v roce 2007, kdy vznikla charta ASEANu, která byla inspirována vůlí ASEAN proměnit v něco, co by bylo zakotveno na určitých pravidlech a hovoří se zde již o jednotlivých třech komunitách, o tom se za, chvilku také zmíním. Takže v podstatě byla podepsána charta ASEAN, která znamená milník eh, na cestě k institucionalizaci celé organizace, což bylo něco bezprecedentního, eh, co se týče původního vývoje. Eh, takže takto je třeba věci vidět. A ASEAN je i nadále organizací, která nemá parlamentní dimenzi. E, takže teď tady je určitá slabá dimenze parlamentního e, charakteru, ale zůstává poměrně velmi křehká. Co se týče těch tří e, komunit, tak tady došlo k určitému pokroku. Ty tři komunity jsou velice odlišné od komunit, které máme my v Evropské unii. Nejprve je to ta sociálně kulturní, potom ta politicky bezpečnosti a pak ta ekonomická. Ta ekonomická, to ekonomické židovské společenství, tam se dá najít asi nejvíce paralel eh, s tím, co eh, probíhá v rámci prvního pilíře v Evropské unie. To, eh, co se týče těch druhých dvou, tak tam se postupně vyvíjejí vztahy k lidským právům v té sociálně kulturní komunitě, v tom sociálně kulturním společenství. Hovořím o tom podrobněji ve své zprávě. Je tady určitá posílená spolupráce mezi několika členy ASEANu, i když ne všechny státy jsou do toho procesu plně zapojeny. A podobné je to v tom politicko-bezpečnostním společenství, kde dochází k určité bezpečnostní spolupráci právě v té oblasti boje proti pirátství, kde určitý počet členů ASEAN se tím zabývá. E, takže tady se dá hovořit o paralele k myšlence posílené spolupráce, o které my tady už tak dlouho hovoříme v prakticky všech oblastech spolupráce uvnitř Unie. A chtěla bych s vámi ještě hovořit o stávajících výzvách. V minulosti eh, je tvořily především diverzita a výrazná ekonomická odlišnost, výrazná eh, odlišná úroveň ekonomického rozvoje. To charakterizovalo členy ASEANu a to se vnímalo jako určitou, určitá brzda dalším pokroku. Eh, pokrok byl také často bržděn politickou nestabilitou v některých členských státech. Nicméně v současné době hlavní výzvy Eh, vůči ASEANu eh, jsou především v tom eh, rozdělujícím dopadu Číny v její politické a hospodářské dominanci a eh, rovněž eh, jsou to eh, další překážky, které tvoří konkrétně spory v, jeho, v jižní, jeho čínském moři s Koreí a Japonskem. Takže tady existuje určité riziko, že Eh, možná bude menší zájem o eh, ASEAN mezi elitami jednotlivých zemí, což by mohlo narušit další eh, rozvoj tohoto společenství. Myslím, že vnější vztahy vynechám. ASEAN je velice otevřenou organizací, má celou řadu různých forem spolupráce a různých for pro spolupráci v regionu Eh, velice dobře eh, se etabluje jako centra, centrum eh, té regionální spolupráce. Tam o tom už jsme již diskutovali. A teď moje poslední průsvědka, jakou roli by mohla hrát Evropská unie směrem k ASEANu. Eh, je to samozřejmě otázka eh, podpory integračního projektu, ovšem eh, celé je to velmi odlišné ve svém charakteru oproti Evropské unii. Evropská unie má určitou určitý zájem na to vytvořit, teda udržovat ten centrální charakter ASEANu protože samozřejmě obecně řečeno je Evropská unie zainteresována na tom, aby eh, byly prosazovány zásady právního státu a tak dále. Pak je tady otázka pomoci Evropské unii směrem k ASEANu. Eh, je to eh, už dlouhou dobu pomoc v oblasti integračních snah. Nicméně tato role již není tak charakteristická, jak tomu bylo v minulosti, eh, protože jsou tady další agentury, další instituce, které zajímá práce právě v těchto stejných oblastech. Takže Evropská unie by získala, kdyby hledala další alternativní možnosti spolupráce v dalších jiných oblastech co se týče e, integrační pomoci, e, tak e, možná by se dalo také uvažovat o větší angažovanosti při řešení sporů v Myanmaru teď, když země přijala řadu velice závažných reform a posunuje se v celé řadě oblastí pozitivně. Evropská unie by tady mohla sehrát velmi užitečnou roli při mediaci, při eh, napomáhání řešení některých konfliktů. A v neposlední řadě může také Evropská unie sdílet své zkušenosti se se zeměmi ASEANu, eh, protože tady k určitým procesům v minulosti došlo v rámci Evropské unie a možná, že by některé z těchto zkušeností byly užitečné i pro partnery v jeho východní Azii. Děkuji, že jste vyslechli moji prezentaci. Eh, předseda. Děkuji. Prvním řečníkem bude pan profesor eh, Jürgen Ryland. Děkuji vám, pane předsedo, vážený generální tajemníku a vážení poslanci. Evropská finanční eh, krize samozřejmě otřásla celým eh, regionem a dotkla se také ASEANu. Spustilo to všem rozsáhlé reformy, které byly přetvořeny do charty ASEANu, v řadě zemí už byly reformy dokončeny, je to další priorita společenství ASEANu do roku 2015. ASEAN se chce stát efektivnější organizací, která se bude více soustředit na občany. Uh, Došlo tedy k těmto zásadním e, změnám, které se odrážejí také v chartě ASEANu, kde se hovoří o demokracii, lidských právech, e, právním státu, jakožto cílech této organizace. A v této souvislosti tedy je charta ASEANu velkým milníkem v historii a vývoji této organizace navzdory určitému zklamání, o kterém hovoří někteří pozorovatelé. Přesto je to velký příslip, pokud jde o dodržování práv, lidských práv pro občany a občanskou společnost. V tuto chvíli existuje eh, komise ASEAN pro lidská práva, pro podporu žen a dětí. Existuje deklarace ASEANu o lidských právech. Tato deklarace například potvrzuje veškerá politická občanská práva, která jsou vyjmenována také v prohlášení o lidských právech OSN. Kromě toho jsou tam také sociální a kulturní práva. Ozývají se i kritické hlasy, týkající se jistých nedostatků ve velkých reformách, které probíhají v těchto státech. Kritické hlasy se soustředí na to, že e, ty reformy e, jsou e, hodně kontextuálně zakotvené. Pokud je o lidská práva, je třeba vzít v potaz zcela jiný historický, náboženský a politický kontext v daném regionu, což by mohlo což často vede k to obhajování určitých eh, omezení, pokud jde o eh, tato práva, občanská politická práva. Pak je tady další věc, eh, o které se hovoří v deklaraci o lidských právech, a to, a to je otázka e, tří generací v rámci vývoje ASEANu. V té deklaraci se prosazují práva mm, společenství, skupin, což opět vedlo k určitým podezřením ze strany nevládních organizací kteří argumentují tím, že eh, tyto komunitární tradice se často využívají k tomu, že se omezují a porušují lidská práva. Další věc, to je omezený mandát. Kritici říkají, že Mezinárodní komise Asanu pro lidská práva eh, nechrání práva, čistě se o ně zasazuje. Hovoří se o tom, že se na komisi obracejí jak občané, tak nevládní organizace. Komise následně vede vyšetřování případů porušování lidských práv. A Kritici eh, se ozývají a říkají, že eh, tato komise se prozatím spíše než na činy soustředí na budování vlastních eh, kapacit. Nicméně tato komise se odvolává především na prohlášení OSN o lidských právech. Na druhé straně je zde odpovědnost chránit zákon a to už se dotýkáme otázky národní suverenity. Čtvrtá věc, nezávaznost některých eh, z přijatých dokumentů. Hovoří se o tom, že občané nemají eh, možnost se domoci spravedlnosti ani u soudu, že neexistují žádné sankce pro členské státy, které nenaplňují požadavky charty, že neexistují žádné regionální mechanismy pro řešení stížností obětí, jimž byla porušena lidská práva a poslední kritika, to je nedostatek zapojení dalších stran do spolupráce, hovoří se o tom, že tyto eh, reformní zákony a charty, včetně charty eh, ASEANu o lidských právech, jsou zpracovávány v utajení. O tom je možné samozřejmě dlouze hovořit, ale spíše zmíním jinou věc a to odkaz na pokyny pro registraci organizací občanské společnosti, což jsou eh, pokyny, které jsou opět kritizovány z autoritářského e, přístupu. jakožto pokyny, které nedostatečně podporují participaci, nedávají dostatek odpovědnosti a možnosti e, rozhodovat o chodu těchto organizací. Pokud jde o národní úroveň, tak eh, jsou to tedy vlády jednotlivých států, které musí všechny tyto nové dokumenty v praxi teď uplatňovat. ASEAN je čistě mezivládní organizací, takže jsou to právě národní vlády, které následně za prosazování eh, práva, zákona a veškerých eh, dokumentů ASEANu potom odpovídají. Nerad eh, bych se ovšem věnoval příliš tomuto tématu, protože mm, eh, ta situace se hodně liší v jednotlivých členských státech ASEANu a nemá eh, smysl a v podstatě bych ani nemohl velice kom, dostatečně kompetentně posoudit všechny země, takže jenom několik stručných poznámek. Ta určitá neochota přistoupit k úmluvě o lidských právech, já vycházím z těch všech 16 úmluv, kdy zatím je ta míra eh, přistoupení k úmluvě 37 pokud jde o ústavní pojistky, tak většina ústav nabízí záruky práv jednotlivců a tak podobně, ale zmiňoval jsem sociální, ekonomická a kulturní práva, eh, která jsou tam často zakomponována také, včetně eh, zásady demokracie, v některých ovšem chybí genderová rovnost, majetková práva, objevuje se tam trest smrti a podobně. Co je dosti znepokojivé v této souvislosti je to, že ústavy často používají formulace typu, jak stanoví zákon, což následně může samozřejmě omezit občanská práva vydáním nového zákona. Vznikají různé mimořádné zákony, které jsou následně pozměňovány. A zůstávají často po dlouhou dobu v platnosti. Pokud jde o soudnictví, tak eh, i soudnictví je v některých zemích velice znepokojivé. Někde vznikly ústavní soudy, mm, Tady bych poukázala na roli indonéského ústavního soudu, který je pozorovateli mm, považován za nekorupční soud a vykazuje mm, značnou míru autonomie při vydávání rozsudku, takže je to určitě významný vzor, pokud jde o policii, to je velký problém, většinou je nedostatečně personálně obsazená, nemá dostatek eh, prostředků, přičemž probíhají bezpečnostní reformy, ale ty jsou často polovičaté. Takže na tomto bych asi skončil, zmínil bych úplně na závěr to, co by Evropská unie měla ve svých politikách vůči Asánu zdůrazňovat. Eh, já nejsem pro ty předchozí politiky, které hodně eh, byly soustředěné na materiální eh, sankce, spíše třeba si uvědomit, že ASEAN je ekonomicky mnohem eh, rozvinutější než dříve, rozvíjí se velkým tempem s tím, že po boku stojí další velké země typu Číny, Indie, je potřeba nyní více využít chutě ASEANu posílit svou reputaci a legitimitu jakožto regionální organizace, což myslím prokazuje celá řada odborných studií. Znamená to, a teď už skutečně budu končit, že ASEAN by měl být Eh, zapojen do dialogu o lidských právech, ale nikoli v asymetricky, nejbrž symetricky a v takovémto módu by se měly řešit problémy, které tady eh, zazněly. Mohl bych se ještě zmínit eh, možná o parlamentní oblasti, ale to bych případně nechal na dotazy poslanců. Děkuji. Dobrá, takže bohužel nám chybí čas, tak musím být přísný. Nicméně bych chtěl dovolit řečníkům vystoupit. Mám tady dvě žádosti. Paní Gomez, pan Mendes. Dvě minuty, prosím. Omezte se na dvě minuty. Tak, aby pan Butikofer mohl ještě vyvodit závěry. Děkuji. Musím říct, že jsem měl, opakuji, měl dvě otázky. Dvě části jedné otázky. Uh, já se prostě omezím a e, položím jenom 50% svých dotazů. Představte si, že jsme v Evropě a že je následující den po neformálním e, setkání amerického a čínského prezidenta. E, v Evropě politik, novinář či výzkumný pracovník by mohl položit tuto otázku. Jaká je reakce Evropské unie? jaká je reakce Evropské unie na jednání mezi e, čínským prezidentem a Obamou. My samozřejmě máme určité problémy mezi sebou s členskými státy, o tom žádná, ale je tady určitá soudržnost, takže tato otázka by mohla zaznít zde v Evropě. Bylo by možné jakékoliv eh, té zemi eh, ASEANu eh, položit stejnou otázku, jaká je reakce ASEANu, či jaká je reakce té či oné země. Je tady stejná soudržnost v ASEANu, která by umožnila, aby došlo k takovéto interakci. Jak dobře víte, my v Evropě prostě můžeme položit tu otázku, dejme tomu komisi či radě to je všechno. To je všechno, předsedo. Paní Gomez, jedna připomínka na základě toho, co zaznělo ze strany pana Goebbelse a co eh, také řekl pan Varneke. Já si myslím, že eh, tlak ze strany eh, tedy těch okolních, takzvaná peer pressure, funguje pouze tehdy a jen tehdy, kdy tady existuje ještě jiný tlak. A to samozřejmě funguje oběma směry. My bychom si přáli, aby tady bylo více tlaku od našich azijských partnerů, které by kteří by tlačili na to, abychom řešili problémy v oblasti eh, lidských práv. A lidská práva také trpí v důsledku eh, ekonomické krize, neschopností řešit. Takže e, otázka především na Jonatána Holslaga, který je expertem na otázky e, v regionu. Já už jsem se na to ptala. ASEAN znamená e, nějakou změnu pro řešení těch bezpečnostních napětí mezi Čínou a Japonskem a dejme tomu v Severní Koreji, mezi Severní a Jižní Koreou. Může ASEAN znamenat určitou změnu? A pak ještě k panu profesoru profesorovi Rylandovi eh, ty důsledky eh, finanční krize, důsledky eh, další finanční krize, které vykukují za některými těmi změnami v zemích ASEANu nebo v Číně. Teď je tady G8, G20 došlo k jednání v Pittsburghu, hovořilo se o boji proti těm daňovým rájům a E, organizovanému zločinu a já se ptám, zdali e, tedy ASEAN i v tomto může e, sehrát nějaký, nějakou zásadní změnu. To je přece zcela zásadní otázka. Předseda, pět minut na odpovědi musí být velmi stručné, protože zpravodaj má ještě právo na závěr. Moje otázka byla velmi rychlá. Ano, kdo chce teď odpovědět? Prosím. Já e, dám e, slovo kolegům, e, vzhledem k tomu, že je tak málo času. Já se obávám, že odpověď je ne. My jsme studovali eh, chování ASEANu v řadě mezinárodních organizací a co je zajímavé, je, že je poměrně obtížné vytvořit určitou soudržnost eh, na těchto forech a především Čína eh, prostě představuje takový ten dělící faktor. Na posledním samitu v Kambodži, to bylo ministerské jednání v červenci a tam vlastně to nevyústilo ani ve společné komuniké. Byla tam velká míra nesouhlasu, přestože následně se pak eh, objevily snahy to celé ještě zacelit, spojit. Velice stručně v reakci na otázku paní Gomez, ano, ASEAN je důležitým hráčem v eh, otázkách bezpečnosti, především v oblasti jeho Čínského moře, ale to nestačí a my jasně vidíme, že ASEAN bojuje za to, aby udržel svou konzistentnost. Je tady tendence dělit a panovat já nevím, kde to přesně skončí, eh, jak se to eh, do budoucna bude vyvíjet, eh, zdali se ASEAN prostě stane solidním hráčem, či zdali podlehne těm mocenským bojům. A musím říct, že Unie musí tady spolupracovat s dalšími, samozřejmě se spojenými státy, s dalšími azijskými zeměmi, tak, aby to, ten druhý scénář se nestal realitou. Děkuji. Pan Butekofer, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci ještě jednou poděkovat všem našim řečníkům za nesmírně cené příspěvky a teď dovolte několik poznámek. Domnívám se, že pokud chceme nastavit dobré vzájemné vztahy mezi dvěma organizacemi, tak je nepředstavitelné, že by jedna strana byla učitelem a druhá strana byla žákem. Musí to být vzájemné rovnocené vztahy, kdy se všichni učí eh, navzájem jeden od druhého. Proto mm, více než vítám poznámky eh, náměstka generálního eh, tajemníka o zakázání jaderných zkoušek což je věc, která může sloužit jako velké poučení i pro nás. Další otázka to je zintenzivnění našich vztahů s Asánem celým tímto mm, regionem a to bych eh, zdůraznil, protože jak tady zaznělo, v podstatě je to teď poprvé, kdy eh, na zasedání v Šangrile máme skutečně eh, reprezentaci na nejvyšší úrovni. Dále jsou asi těmi, kteří říkají, že SVČ by měla usilovat o posílení spolupráce, na druhé straně členské státy by jednotlivě neměly nahrazovat eh, mm, tuto evropskou spolupráci, spíše ji doplňovat. Třetí věc, eh, ty vztahy zaměřené na občany, na lidi, k tomu bych řekl, že pokud chceme dosáhnout soudržnosti, mezi organizacemi takovéto povahy, jako je ASEAN, tak je třeba propojit lidi, posílit vzájemné vztahy. My jsme toho byli svědky v Evropské unii. Kdykoliv vyvstane otázka, zda občané podporují evropský projekt, tak eh, v tu chvíli se dostáváme do potíží, jak eh, vykreslit tu evropskou budoucnost. Takže skutečně to eh, propojení, větší provázání mezi lidmi je nesmírně důležité i v rámci ASEANu. A poslední poznámka k tomu, co říkal profesor Ryland a paní profesorka eh, Portela i pan Holslák. Eh, myslím, že všichni hovořili o tom, že je třeba stanovit si jasné priority, na něž se budeme chtít soustředit. A tyto priority můžeme eh, zvážit i v naší zprávě, kterou připravujeme ohledně vztahu s ASEANem. Myslím si, že dnešní slyšení bylo nesmírně zajímavé, přínosné. Chci poděkovat panu předsedovi za organizaci a především všem vystupujícím, konkrétně pak eh, náměstku generálního tajemníka ASEANu. Pan předseda, děkuji všem, děkuji našim hostům za vystoupení a těšíme se s vámi zase brzy nashledanou. A teď už se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu, což je prezentace studie zapoj, zapojení salafismu, vahábismu do poskytování podpory a dodávání zbraní a také finanční podpora vzdělávacích, sociálních a náboženských institucí poskytovaná salafisty a vahábity. Colleagues, we turn to the presentation of the two studies on Salafism and Takže eh, Vážení kolegové, podíváme se teď na ty dvě studie týkající se lafismu, vahabismu což jsou studie související se zprávou paní Gomez eh, o vztazích mezi EU, Saudskou Arábií, eh, Blízkým východem a Severní Afrikou. První studie se týká zapojení salafismu a vahabismu do poskytování podpory a dodávání zbraní povstaleckým skupinám Zatímco ta druhá studie se týká finanční podpory vzdělávacích, sociálních a náboženských institucí poskytovaná salafisty a vahabity. Takže předám slovo autorům, panu Williamovi Raschimerovi a Claude Monike z Evropského centra eh, pro strategické spravodajské informace na Bruselu. Vítejte a máte slovo. Qui est-ce qui veut être le premier Monsieur Rassimora, vous avez la parole. Pana Rassimora má slovo. Mesdames, messieurs, bonjour. Dámy a pánové, dobrý den. Já se pokusím schrnout v té době, která mi byla přidělena, naše výzkumy ohledně finanční podpory salafistické povahy za vzdělávacím, sociálním a náboženským účelem. Nejdříve náš tým vycházel z principu, že bychom měli rozlišovat mezi salavismem a vahabismem a že bychom měli také omezit dosah šetření ohledně salafistického proudu. Vysvětlím to. Je tady první rozlišení, které je důležité. Vahabismus je přímo napojen na politickou moc, na režim, který je v Saudské Arábii. Zatímco ta salafistická galaxie může být, často je, nezávislá na politické moci. Byli jsme také velice pozorní v tom smyslu, že jsme rozlišovali mezi salafistickým proube, proudem, který je neutrálnější, a političtějším salafistickým proudem, který se může transformovat do politického násilí. Existuje tady další faktor, který nám připadal velice důležitý, a sice analyzovat dynamiku těchto finančních podpor salafistů institucím, které mají vzdělávací, náboženský nebo sociální charakter. Podle zemí, kde je toto financování aktivní. Takže Bosna byla vybrána jako evropský příklad, dále po arabských revolucích jsme si vybrali Egypt a Tunisko. To jsou také zajímavé případy, které umožňují ilustrovat náš přístup. Pak Pakistán, protože tato země má zajímavé hranice a je v podstatě napojená na válku v Afganistánu. Dále Indonésii, protože Indonésie je novou ekonomikou a to téma nové ekonomiky je samozřejmě velmi důležité z hlediska Azie. V případě Egypta jsme konstatovali, že salafismus velmi nedávno pronikl na politickou scénu. V každém případě vlastně vítězství posledních prezidentských volbách bylo překvapením pro mnoho pozorovatelů, protože Salafisté se schromáždili do stejné skupiny, stejné strany, měli 125 křesel a stali se hlavními soupeři strany muslimských bratrů. Na začátku hlavní salafistický proud se zrodil 1926 v Egyptě. Tento proud odmítal politiku, to znamená nikdy se neucházel o místa během voleb. Tato doktrína navrhovala svým členům, aby se odklonili od jakéhokoliv politického života na základě principu, který je často součástí safalismu, sa, salafismu, protože politika je vnímána jako dělící prvek. A tudíž tato doktrína tvrdila je, že je důležité nedůvěřovat politice. A tato situace trvala asi 50 let. Nyní konstatujeme radikální změnu v egyptském salafismu. Po úmrtí prezidenta Nasera a po neúspěchu politického násarismu v Egyptě a po nastolení nového režimu došlo k posílení aliancí, k otevírání se vůči Západu a USA. Saudská Arábie a Egypt v té době podepsali první bilaterální dohodu. To je velmi důležité. V tomto okamžiku totiž se objevují dva proudy. Jeden proud egyptských studentů, který se učí islámskému učení v Saudské Arábii. Tito studenti se ale odchylují od tradiční školy sunitů v Egyptě. Tito studenti přistupují na velmi rigidní islám v Saudské Arábii, pak se vrací do Egypta a stávají se mluvčími organizací saudského financování, které začínají financovat náboženské školy, instituce sociálního poslání, a některé mešity. A jakmile dojde k návratu této první generace těch egyptských studentů, kteří se vzdělali v Saudské Arábii, jakmile se vrací do svého rodiště, tak se ocitáme v situaci, která se podobá strategii, kterou uplatní jejich soupeři, to znamená muslimští bratři. Vycházejí ze sociální sítě charitních organizací a snaží se pronikat na politickou scénu. A výsledek je velmi překvapivý, protože my jsme nenašli žádné stopy politické analýzy, které by tvrdily, že rok před prezidentskými egyptskými volbami po revoluce by tady byly nějaké stopy tohoto salafistického hnutí, které by mohlo se stát vlastně první opoziční silou. Co se týče politické linie, jak to tady vypadá? Myslíme si, že je poněkud předčasné ještě toto analyzovat, protože je obtížné předvídat, jaké aliance nebo konflikty by se mohly zrodit mezi muslimskými bratry dlouhodobě, mezi muslimskými bratry a salafisty. Zatím, to vidíte na těch událostech, ta tendence jde směrem ke kontrolované opozici a v budoucnosti uvidíme, jak to bude vypadat. Ale musíme si uvědomit, že financování a ty egyptské salafistické sítě dále fungují a stále toto financování proudí ze Saudské Arábie. Soupeří se zemí, jako je Katar, tato země je mnohem blíže muslimským bratrům, takže je tady politický boj mezi Saudskou Arábií a Katarem. Ten boj probíhá v Egyptě, jakož i v jiných zemích. Vidíme příklad eh, syrské tragédie. V případě Tuniska. Tady jsme v situaci, která nám tak trochu připomíná situaci v Egyptě. Máme tam první fázi, kde dochází k vyloučení salafistů v rámci eh, režimu Benaliho. A pak se objeví myšlenka, která se pravidelně objevuje v tomto regionu, podle které salafisté nejsou politici, to dávám do uvozovek, ale že jsou zajímavou eh, protimocenskou skupinou eh, vůči muslimským bratrům a v tomto tuniském případě je to strana NADA. V Tunisku tedy vidíme principiální dohodu. Benali povolil, že zástupci různých salafistických tuniských hnutí se dostávají do Saudské Arábie. To je podobné jako v Egyptě. To znamená, tito lidé se pak vrací, je to kontrolovanější návrat. Dochází také k financování ze strany eh, Saudské Arábie a nacházíme tady to dělení, které se objevuje na Blízkém východě, to znamená salafismus, který je podporován vahabismem a muslimští bratři podle toho, v jaké zemi se nacházejí. Dochází tedy k těmto diferencím. V Tunisku Salafistické hnutí je podporováno Saudskou Arábií a soupeří s muslimskými bratry strany NADA. Nachází se mnohem násilnější opozici, než eh, co konstatujeme v Egyptě. Manifestace a různé každodenní skluzy v těchto manifestacích, které můžeme konstatovat v Tunisku, začaly organizováním tak takzvaných milicí, milicí smrti. To jsou formace salafistické povahy. Takže tady vidíme, že zde soupeří tyto dva proudy a to umožňuje v současné situaci v Tunisku radikalizovat salafistické tendence, které jsou podporovány Saudskou Arábií. Bosna. To je odlišný případ. Vahabismus představuje velmi malou populaci ze statistického hlediska. V současnosti existuje asi tři tisíce lidí, kteří jsou víceméně zcela přívrženci salafistického hnutí v Bosně. A víte, že máme 1 milion 400 tisíc muslimů v Bosně. Takže to je vlastně neúspěšná instalace salafismu. Tento salafismus pronikal, jsme sice v Evropě, ale je to stejná strategie instalace salafismu. Je to občanská válka, v dobách občanské války v bývalé Jugoslávii. Opět dochází k financování ze strany celé řady zemí, které financují milice, které podporují Bosnu v jejím boji proti srbským armádním jednotkám a srbským milicím. A tady opět se objevuje soupeření tak, jak se s ním potýkáme každý den na východě. Iránská republika dodává zbraně sunnickým bojovníkům a Saudská Arábie říká pozor, to je naše hájené loviště a investuje obrovské částky 350 milionů dolarů poslední roky. Jsou to peníze, které jsou přímo placeny a jsou to také dodávky zbraní. A opět se zde objevuje soupeření, to znamená Katar, Arabské Emiráty. Saudská Arábie hraje stejnou kartu. Opírá se o zvláště hrůznou situaci této války bývalé Jugoslávie a po podpisu mírové dohody vytváří vlastně první jakousi síť aktivistů. Až do současnosti tato síť eh, dostává finance, jsou to organizace sociálního eh, založení, jsou to charitativní organizace, které podporují mešity a dále se financují také školní programy. A priori tady by neměly být problémy, o to více, že ze statistického hlediska je to saudský neúspěch. Bosna jako evropská země odolává průniku vahabismu na svém území. Jsou tady určité ukazatele, které jsou znepokojivé, protože zpravodajské evropské služby Bosně se snažili bojovat proti vytváření teroristických sítí a oficiálně eh, financované instituce ze strany Saudské Arábie byly identifikovány počínaje rokem 2005 jako organizace, které vlastně eh, souvisejí s financováním terorismu. Takže i zde máme co dočinění s velmi komplikovanou situací. V případě Pakistánu Tady z velké části nacházíme původ té situace v angažování se eh, Pakistánu během první afgánské války, to znamená vstup ruských vojsk. Já vás ušetřím této historie. Ale tady jsme opět ve srovnatelné situaci. Jsou zde masivní finanční vklady ze strany Saudské Arábie. S víceméně komplicitou pakistánského státu, zvláště bezpečnostního aparátu, z hlediska používání těchto saudských zdrojů, a to prostřednictvím vytváření škol a opět charitativních institucí, které jsou napojeny na hnutí, kterému se říká od bandy, a opět jsme zde v situaci, která je samozřejmě mnohem vážnější než ta, která je v Tunisku a v těch dalších dvou zmíněných zemích. Je to situace každodenního terorismu a hrozeb, které zatěžují pakistánské menšiny, šíty. Je tady také rivalita mezi paštunskou zónou, to je sever země, a regionem Karači. Ocitáme se zde Tentokrát opět v situaci, kdy máme co dočinění se stejným modelem, to znamená školní síť, eh, vytváření charitativních organizací, využívání určitých institucí jako jakési propojování směrem na gerilu nebo ozbrojené hnutí a to s částečnou komplicitou bezpečnostního aparátu a státu. Jsme tedy v té nejkomplikovanější situaci z těch eh, našich příkladů, které jsme uvedli. Pak tady ještě Indonésie. A v Indonésii opět podpora vahabismu souvisí s hnutími, které můžeme kvalifikovat, možná, že jdeme příliš daleko z hlediska definice, ale můžeme je kvalifikovat jako extrémně tradiční. Jsou to skutečně eh, žáci, zakladatele vahabismu. A konstatujeme, že pakistánské orgány akceptovaly, a mohli bychom říci eh, vlastně určité snaze o demokracii, akceptovali všechny islámské proudy, i ty, nejextrémnější za podmínky, že se tyto hnutí nebudou angažovat v nezákonných aktivitách a v teroristických aktivitách. A konstatujeme, že je to neúspěch. Znáte problém, který se v současnosti zde objevil. Velmi rychle budu směřovat k závěrům. Na nás, nás především v této studii překvapila jedna skutečnost. Existují klasické předsudky ohledně extrémně tradičních ortodoxních hnutí v tom smyslu, že nejsou schopny se přizpůsobit moderní době. Salafismus a vahabismus nám dokazuje naopak obrovskou plasticitu tohoto systému. Je to schopnost využívat politické situace, které otevírají bránu jejich pronikání. Konstatujeme, že mají úspěchy v naprosto rozdílných zónách. Mohli bychom to doložit ještě více, ale pan Monike bude hovořit také o tom, co se děje v severní Africe v současnosti, takže já tím skončím, abych nepřekročil dobu. Děkuji. To je velice laskavé, bylo to velice zajímavé. Pan Monike nám vysvětlí ten zbytek. Děkuji, pane předsedo de ne pas refaire le développement pays par pays. Nebudu se zde speciálně zaměřovat na jednotlivé země z hlediska vahabismu a salafismu v otázkách podpory těm povstaleckým skupinám nebo teroristům. Spíše se pokusím zasadit eh, tyto věci do kontextu. Dvěma slovy. Co je salafismus, odkud pochází, kam jde v současnosti. Musíme pochopit, že salafismus ve své moderní formě, vojenský salafismus, násilný falasismus, se objevuje koncem 60. a 70. letech v severní Africe a na Blízkém východě. V Egyptě převážně koncem 70. let a začátkem 80. let jsme svědky útoků na vysoké úrovni. Týká se to hlavně turistů a zavraždění prezidenta sadata. Cílem tohoto povstání v Egyptě, vzhledem k tomu, že tady bylo spousta útoků na vysoké úrovni v různých regionech, i když byly především eh, soustředěny na Káheru a jiné regiony. V rámci těchto útoků jsme vystupovali strategii, která byla jednoznačná. Frontálně zaútočit na egyptskou vládu, egyptský stát. A to ze dvou důvodů. Vzhledem k tomu, že ale salafistické skupiny se domnívaly, že tyto arabské vlády nejsou legitimní, protože neaplikovali šaria, neodpovídali modelu salafistů z hlediska vedení státu. To byl důvod těchto útoků. A pak Egypt učinil hrozný hřích, uzavřel mír s Izraelem. a tedy k uzavření mírové smlouvy. Proto bylo nutné potrestat egyptský stát. Musel eh, být ponížen. Takže se samozřejmě tyto útoky zaměřily na prezidenta, policii, ale také na turisty. Víte, že cestovní ruch byl hlavním finančním zdrojem egyptského státu. Salafismus v Egyptě byl poražen. Pak se přesunul do Alžírska a tam jsme svědky velmi zajímavého fenomenu. Je to ten přesun do Alžírska. A opět se zde setkáváme s tou strategií, která se stále opakuje. Dostávají se do Alžírska prostřednictvím egyptských učitelů, kteří jsou tam vysíláni egyptskou vládou. Alžírská vláda je tady přímá a oni učí arabštinu. Je to v rámci programu arabizace po 60. letech, po roce 62. Salafismus v Alžírsku se také šíří a má samozřejmě mnohem tragičtější dopady než v Egyptě. Dochází k povstání po volbách koncem 80. let. Dochází k občanské válce, která vlastně způsobila 200 tisíc mrtvých občanů. A zde dochází tedy k nejnásilnějšímu projevu salafismu. I zde ovšem je salafismus poražen. A tyto porážky salafismu na menší úrovni se objevují i jinde. V jiných zemích je salafismus méně nápadný. Tento moderní salafismus se objevuje všude, kde existují teroristé na středním východě až do okamžiku, který je stěžejní pro moderní vahabismus. A je to eh, rok 1979, to je sovětská invaze do Afganistánu o tom nebudu příliš hovořit, ale je tady odolnost rezistence proti Sovětům a to způsobuje, že z Pakistánu, ze Saudské Arábie, z Alžírska přicházejí tisíce dobrovolníků, někteří dokonce z Evropy, z USA a z Asie. A tito dobrovolníci se schromažďují v rámci různých organizací, které jsou napojeny na salafismus, některé nikoliv, jsou pouze organizacemi rezistence. A prostřednictvím máme tady Usama Ben Ladena a al qaidu které se vyprofilují také v rámci těchto organizací. A al qaida má velice konkrétní plán. Proto vstup sovětských vojsk do Afganistánu byl velice důležitým okamžikem. Moderní salafismus, al qaida a také Ben Laden a další představitelé al kaidy ovlivnili salafismus ve třech aspektech. Za prvé, dali salafismu politický cíl. To je sjednocující. Bylo to jednoduché. Řeklo se, bojujete desítky let proti místní vládě, kterou chcete odstranit. Pokaždé prohráváte, je to neúspěch. Takže sjednotěte se za druhé, a to je ještě důležitější, vybavili toto hnutí strategií. Bylo řečeno, nevyčerpávejte se v lokálních válkách, ale sjednoťte se v rámci této společné strategie. To znamená, jako salafista nedaří se mi zvrátit svoji lokální vládu, proto se sjednotím a bojuji proti vzdáleným zemím, jako je USA, Evropa. To jsou země, které podporují tyto vlády finančně, vojensky, diplomaticky a proti nim začneme bojovat. Bojujeme tedy proti vzdáleným nepřátelům. To je tedy strategie, která se zde vyprofiluje. V té chvíli vzniká i možnost porazit lokální vládu. A třetí věc, kterou Ben Laden eh, dodává tomuto hnutí, je zviditelnění tohoto hnutí prostřednictvím financování, prostřednictvím vytváření sítí. Tyto organizace už nejsou izolovány, pochopili, že musí změnit metody, zaměstnance nebo personál a mohou tedy organizovat eh, útoky. Je to například v Egyptě, ale také proti lidem jiné národnosti. Roku 1998 máme příklad, kdy ve Francii byl, bylo mistrovství ve fotbale a síť Al-Kaidy eh, připravovala útok eh, v Paříži, využívala také alžírských spojek, také chtěli využít aktivistů z roku 95. Nakonec to byli Marokánci, které jsme našli vlastně v Bruselu kteří připravovali tento atentát v Paříži. Tento atentát se nikdy nekonal, protože spravodajské služby zabránili tomuto útoku. Tento trojí vklad, vklad Ben Ladena, globální politika, strategie, propaganda, nábor a finanční prostředky, to je vlastně jaksi první taková pozvánka džihádu, která vyzývá ke globalizaci. Druhá změna nastane po září 2001. To je samozřejmě také eh, napojeno na toto salafistické hnutí. V září 2001 je charakterizováno také tím, že 15. Eh, října dochází k útoku a k rozptýlení těchto útočníků v Afganistánu. A toto rozptýlení těchto útočníků posílí existující hnutí v některých zemích. To je tomu, čemu říkáme jakási franšíza. To znamená, Al-Qaida nebude už jedinou sítí, která bude podporovat globální salafismus, ale bude se opírat o místní lokální organizace. Ono se to mění eh, podle Eh, jaksi rozptýlení, rozkrytí těchto hnutí. Nyní máme asi 12 až 15 těchto hnutí, které eh, jsou zastřetě, zastřešeny touto globální Al-Qaidou. A Kap, Ashab, Džemarsary v jeho východní Asii Máme tedy asi 12 organizací různé velikosti a asi stovku různých buněk a sítí v USA, mimo jiné a v Evropě. Tato franšíza umožní al aby přežilo toto hnutí počínaje zářím 2001 a října je Al-Qaida síť, která jak se přišla v mnohem o svoji nebezpečnost, mají málo prostředků pro svoje posíle, po působení. Jejich schopnost pořádat útoky je menší, takže se dostáváme do třetí etapy, kterou nebudu tolik rozebírat, tak abych měl čas na odpovědi na vaše otázky. A sice to je etapa individualizace džihádu individualizace. To jsou atentáty, které probíhají v Evropě a v USA po dobu 12 měsíců. Salafismus opět prožívá zásadní okamžik své existence, buď z hlediska své neúspěšnosti nebo budoucího rozvoje. A tento stěžení okamžik se týká Sahelu a Sýrie. Podle způsobu, jakým se budou vyvíjet konflikty v těchto zónách, buď ten salafismus bude ustupovat, anebo naopak zaznamená novou expanzi, bude přitažlivější a bude mít pravděpodobnost, mož, pravděpodobnou možnost působit v jiných zónách. Děkuji. Takže děkuji. První na mém seznamu je paní poslankyně Gomez. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Chtěla bych poděkovat. Je toho hodně, co musíme strávit, bylo to nesmírně zajímavé. Chtěla bych se zeptat na následující věc. Pane Rasimrovi, jste hodně hovořil o Saudské Arábii. Je to Saudská Arábie jako stát? Jsou to instituce, jsou to jednotlivci, jsou to nějaká uskupení? nějaké náboženské entity Saudské Arábii. Já vím, že pan velvyslanec je přítomen, jistě mi poslouchá, jistě to vše sleduje. E, vícekrát e, jsem e, prostě byla postavena tváří v tvář takovýmto rčením, tak jak Eh, jste by tady vedl ty, ty řeči a pak došlo k nějakým eh, úpravám. Takže jak to je? Eh, věci se změnily, ne? Saudská Arábie byla rovněž cílem řady těch teroristických akcí. Byl to ten poslední cíl Al-Kaidy. To za prvé. Za druhé, k těm současným formám, o kterých jste hovořil, pane Monikete, e, o Sýrii, o, v Sýrii a v Sahelu. Jak e, vnímáte ty vztahy mezi Akmi a Arcahaldinem na severu Afriky a Bukaram e, v Ram, Nigérii, dole na jihu? Tam se zdá, že mají určitou agendu, která je trošičku E, taková kmenová, téměř kmenová. Jak toto všechno e, sloučit, jak to vnímat e, v celistvě a jaký je pro nás, jaký by mohl být pro nás nejefektivnější způsob pomoci v tom, aby tato hnutí nezískala Eh, prostě eh, nějakou podporu v místech, eh, kam pronikají, aby se tam nemohla usadit. Děkuji, Děkuji paní, pane předsedo, tady sedím. Já bych chtěla poděkovat za tuto zprávu, na kterou velice čekáme. Je to příhodný okamžik a Chtěla bych říci, že obecně ty informace, které teď máme k dispozici, ukazují, že je potřeba jít více do hloubky, tak jak o tom hovořila Ana Gomez, protože já si myslím, že je důležité, že tady je důležité to mezinárodní hledisko. Je třeba zcela jasně identifikovat, jakcí agenti jsou za příslušnými hnutími, zda jsou to státy, nadace, soukromé subjekty. Je potřeba toto eh, pokud možno zjistit, protože může být eh, ta situace taková, že dochází k nekalé soutěži mezi politickými eh, stranami. My jako Evropa samozřejmě nad tím nemáme žádnou kontrolu, tím spíše ne nad financováním, které může vést k financování terorismu. Takže kromě těchto finančních záležitostí si myslím, že je celá řada příležitostí ke spolupráci. Je třeba zjistit, jaké univerzity, mešity, nadace jsou eh, konkrétně tady důležité, které jsou zapojeny, abychom věděli, že řešíme skutečně jádro problému. Proto musíme jít více do hloubky, stojíme-li o užší spolupráci, která by potom mohla vést ku skutečné pomoci těmto zemím. Musíme vědět, jakou přesně spolupráci bychom měli navázat a na závěr se chci zmínit také o ženách, protože Toto jsou ultranacionalisté, o kterých hovoříme a ty se neřídí trestně právními mm, e, zákony a nedodržují ani e, občanskoprávní e, legislativu a proto je potřeba na problematiku že nezapomínat. Děkuji vám. Děkuji. Jako. Kolega Giannaco. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκόμες για την πρωτοβουλία που είχε já bych chtěla poděkovat paní Gomez eh, za iniciativu, které se chopila a děkuji také za pozvání odborníků na dnešní zasedání našeho výboru, protože teď posuzujeme tuto otázku politicky důležitou pro celou mezinárodní scénu. Vy jste zmínili Saudskou Arábii ve spojitosti se salafismem, vahabismem. Samozřejmě, že Saudská Arábie má silné vztahy se západními zeměmi a já se obávám, že žádná z těchto zemí tyto problémy ve vztahu k Saudské Arábii neřeší. Řeší spíše ekonomické, obchodní, ropné záležitosti a tak podobně. Existují nejrůznější informace o tom, že Saudská Arábie poskytuje financování těmto skupinám. Je také velice dobře známo, že tyto organizované skupiny oslovují vzdělávací zařízení, charitativní organizace. To jsou ty kanály, kterých využívají. Egypt v podstatě vysokoškolské vzdělávání vložil do rukou muslimskému bratrstvu a já si myslím, že o to více je celé téma dnes eh, relevantní. Co se týče zahraničních vztahů, našich zahraničních vztahů s těmito zeměmi, Ehm, ptám se, zda by Evropská unie mohla nadnést tyto problémy, aniž by to bylo vnímáno tak, že zasahuje do tradicí těchto států, protože řada eh, zemí argumentuje tradicemi, když my hovoříme o eh, porušování lidských práv, říkají eh, právo šaria a tak dále, to všechno jsou naše tradice a tak dále. Tak si říkám, Zda by Evropská unie mohla nějakým způsobem poukázat na porušování lidských práv a základních svobod s těmito zeměmi. Děkuji. Nyní Nikolaj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tři stručné otázky. Jakou budoucnost má v Evropě salafismus? O tom jste se nezmínil. Druhá, situace na Filipinách jakým způsobem bude tato otázka řešena. A třetí otázka, pokud eh, bude režim Asada úspěšný, tak se bude snažit sklidnit zemi a jaká je budoucnost salafismu zde. Děkuji. Poslední řečník. Děkuji. Děkuji. Otázky, které tady byly položeny, jsou propojeny s historií al kaidy S historií Osama Ben Ladena, který se přesunul ze Saudské Arábie eh, a pak skončil v Afganistánu. Já vám řeknu, chtěl bych vědět, zda existují vztahy mezi salafismem a vahabismem, jestli tady jsou úzké, jestli je zde úzké propojení. Takže máte pět minut každý. Mám ještě druhou otázku. Ale to znamená, že zbyde méně času na odpovědi, předseda. Máte ještě něco? Takže prosím velice stručně. Ne, to je všechno, dobře. Takže prosím, můžete odpovědět, eh, pánové, postupně. Nemáme čas, prostě nemáme již čas, říká pan předseda. K dalším dotazům. Eh, pan Racimora, budu velmi stručný, rychlý. Myslím, že paní Gomez hovořila o problematice Saudské Arábie. Musíme hovořit jasně. Naše zpráva neobvinuje království Saudské Arábie. V regionu eh, blízkém a středním východě, který je velice komplikovaným regionem, kde probíhá řada konfliktů, jednotlivé regionální mocnosti mají prostě své zájmy, které obhajují. A to platí i pro království e, Saudské Arábie, to platí pro Tureckou republiku, to platí pro Katar a další. Takže e, můžeme shledávat naprosto legitimní, že e, během války v bývalé Jugoslávii byli bosenčtí bojovníci podporováni a ti, kteří, dejme tomu, eh, se eh, staví proti eh, režimu Asada, tak jsou zase podporováni Evropou. My, Evropané, si uvědomujeme jednu věc. Velice pravidelně v těch případech, které jsme studovali, docházelo k takovému pronikání do třetích států islámu, který je rigorozní to je ten islám vahabistický, takže cestující eh, eh, studenti, kteří pobývali v Saudské Arábii, Eh, a vrátili se zpátky do svých zemí, tak vlastně byli již proniknuti tímto vahabistickým eh, islámem a v velice komplikovaném kontextu, kontextu krize, regionální mocnosti hrají samozřejmě o své vlastní zájmy a je zřejmé a normální, že tady jsou určité charitativní eh, sítě, které jsou financovány Saudskou Arábí, buď z veřejných nebo soukromých zdrojů. Vy se teď zabýváte velice zásadní otázkou. Když zpravodajské služby západu v roce 2005 v Bosně a později v Pakistánu zjistili, že charitativní organizace financována Saudskou Arabi, Saudské Arabie své prostředky financo, svými prostředky financovala, dejme tomu, nějaké teroristické činy, tak to neznamená, že to dělala ta Saudská Arábie. Ty peníze byly zneužity. A je třeba si uvědomit, že Saudská Arábie byla e, jedním, a také to tady bylo řečeno, z prvních e, obětí e, terorismu a je jednou z prvních obětí terorismu. Takže zpravodajské služby zjistí, že peníze jsou prostě odkloněny od svého původního charitativního účelu a skončí v nějakých teroristických rukou, co což ovšem neznamená, my jsme to eh, vůbec nechtěli takto eh, říci, že Riad eh, financuje terorismus. Co se týče budoucnosti salafismu v Syrii v případě vítězství režimu Bašara al-Asada. Dnes je obtížné si představit nějaké úplné vítězství úplné vítězství znamená obrovský masakr, eh, vedle něhož to, co, k čemu dochází teď, je nic. Takže konflikt bude pokračovat. To je teď evidentní. A mezi těmi bojovníky, salafisty, existují, eh, existuje řada eh, z nich, eh, kteří si přejí, aby ta válka skončila. A pak je tady samozřejmě menšina, která se v takovém případě, v případě ukončení války odstane v nebezpečné situaci. A zase všichni Eh, jsme vlastně součástí toho, co se eh, v Sýrii děje. Rusko má své stanovisko, Evropa má svou pozici, Spojené státy, a eh, Katar, Turecko a, nebo Izrael je také aktérem v tomto, takže je obrovsky obtížné tady nějak pojmenovávat odpovědné. Je třeba identifikovat ty finanční toky. Není možné říct, že tady je politická vůle Eh, poskytovatele finančních prostředků, který by řekl, eh, že to je prostě jedna část těch jeho finančních prostředků eh, se odstne v, teroristických, v rukou teroristů. To prostě možné není. Abych odpověděl na druhou otázku, paní Gomez, pak přejdu na tu první velmi rychle. Propojení mezi Akmi a bukvarma. Charakter těchto dvou hnutí je naprosto Odinné AKMI je jasně salafistická organizace, která odpovídá těm základním eh, salafistickým cílům a ideálům. Boko Haram je sektářské hnutí, které se v posledních letech vyznačilo velkými masakry, které byly eh, organizovány proti křesťanům v Nigerii anebo orgánům. Politická agenda není propojena v rámci těchto hnutí. V rámci krystalizace té situace v Mali dochází k určitému zbližování, ale je relativní. Nedávno byli mm, zajmuty francouzští eh, rukojmí. Eh, my jsme měli příležitost se tím zabývat a pracovat na tom. A tady se projevilo, že to byly lidé z Bokramám, kteří byli motivováni opravdu zločinným záměrem, to znamená obohatit se, získat peníze, které získali nebo nezískali po těchto rukojmích. Dokonce došlo k roštěpení tohoto hnutí. A vzniklo minoritní hnutí, které se odštěpilo a které má agendu, které je, která se více podobá a k my uvidíme, zda bude docházet k zbližování. To, co se odehrává v Sahelu, může destabilizovat celý region, to znamená Niger, Mauritánie, ale i níže, to znamená Kamerun nebo Nigerie. A teď otázka salafismu v Evropě. To by zasloužilo přečíst si 14 knih a dlouho diskutovat. Salafismus v Evropě se šíří. Byl kritizován mnoha osobnostmi v rámci spravodajských služeb, také generálním ředitelem Eh, v Belgii a hovoří o tom, že je to hrozba v současnosti v Belgii. Platí to pro Belgii, Nizozemsko. Salafismus se například nachází za těmi evropskými dobrovolníky, kteří jdou do Sýrie a bojují se sunity. Máme tady co dočinění s hrozbou, která není gigantická. Za každým z nás se neskrývá salafista, ale je zde tato zjevná hrozba. Je zde snaha rozdělovat muslimy od nemuslimů, to je každodenní realita v Evropě. A bohužel ta násilná verze, tedy terorismu, salafismu, tady také existuje. V posledních 12 měsících jsme to zaznamenali. Mezi rokem 2005 a 2012 eh, v Londýně vlastně nebyla žádná úspěšná teroristická akce, ale sedm úspěšných teroristických akcí se odehrálo v posledních 12 měsících, takže vidíme, že tady zaznamenáváme expanzi salafismu. Co se týče rozdílu mezi vahabismem a salafismem, o tom hovořil kolega. Salafisté jsou poráženi, nebo kdyby byli tedy poraženi v Syrii, tak by eh, to byl regres pro toto hnutí v celém světě. Propojení salafismu a vahabismu. To byla další otázka. Tady je dosti komplikované propojení. Zhruba řečeno, schematicky řečeno. Vahabismus se spíše zabýval tím, o čem hovořil pan Racimora, to znamená propagandou, podněcováním k náboženství, ideologickou prací, pedagogickou prací. A vahabismus je méně napojen na akce. Salafisté se nyní staví proti vahabismu, ale používali eh, financování, které vlastně pocházelo z vahabistických kruhů, takže je to velice obtížné. A teď Saudská Arábie. Je jasné, že docházelo k financování, které se dostávaly do pokladny Al-Kaidy v 90. letech a v roce 2000. Pocházelo to z eh, řad eh, osobností, které patřily dokonce i ke královské rodině. To bylo prokázáno četným šetřením a studiemi. Nebyla to záležitost eh, státu Saudské Arábie. V současnosti například spolupracují tajné spravodajské služby Saudské Arábie a evropské spravodajské služby v oblasti terorismu a to je velmi úspěšné. Stále dochází k tomuto přísunu eh, ve prospěch salafismu, ale spolupráce mezi Evropou, USA Saudskou Arábií v boji proti ozbrojenému salafismu je na postačující úrovni. Děkuji. Děkuji. Vážení kolegové, připomenu, že pokud jde o další bod, ten už bude probíhat za zavřenými dveřmi, jedná se o neveřejné zasedání, takže pokusím, eh, pořádám všechny, kteří nebudou moci být přítomni tomuto jednání, aby opustili zasedací sál a o dalším bodu budeme jednat za několik minut. Děkuji.